Bonjour à tous. Dobré ráno. Budeme pokračovat v práci, kterou jsme přerušili včera večer. Lors du jour Na pořadu jednání pro dnešní dopoledne máme jako první bod 16 rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu. Eh, kolega Louis Michel je zpravodajem pro Náš výbor připravuje stanovisko, dám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že mohu být navrhovatelem stanoviska výboru pro rozvoj k smlouvě a protokolu, jehož smyslem, jehož smyslem je poskytnout rybolovná práva pro evropská plavidla v lovné oblasti Madagaskarské republiky. Tato dohoda samozřejmě otevírá mnohé příležitosti z hospodářského hlediska, jak pro EU, tak pro Madagaskar. Madagaskar je čtvrtý největší e, ostrov světa, má mnohé přírodní zdroje, lidské zdroje a nabízí tak velký potenciál, ale jak víte, tato země patří k nejméně rozvinutým. Index lidského rozvoje je tam velice nízký, v zemi vládne chudoba, nejistota dostatku potravy, nedostatek zdravotnictví, nedostatek přístupu ke školství a tak dále. Rybolov patří ke klíčovým hospodářským odvětvím ostrova a je to samozřejmě základní nástroj pro udržitelný růst. Tato Dohoda a její eh, protokol umožní posílit hospodářské partnerství mezi oběma partnery. V souladu s nařízením o společné rybolovné politice tato dohoda umožňuje vytvořit rámec pro partnerství pro rozvoj trvalé rybolovné politiky a zodpovědného vytěžování eh, rybolovných zdrojů. Partnerství dle této smlouvy samozřejmě musí podporovat boj proti plítvání eh, rybami, nové možnosti růstu a zaměstnanosti na Madagaskaru. Převod autonomie a decentralizace rozhodování v tomto odvětví samozřejmě také stojí eh, v jádru diskuse. Oba partneři musí podporovat eh, drobné rybáře a také musí podporovat vědecké bádání, pokud jde o stav populace ryb. E, to je samozřejmě nezbytné, dále také je třeba zajistit demokracii a lidská práva a tato dohoda je i příležitostí pro EU, jak povzbudit Madagaskar v úsilí e, snažit se součástí, stát se součástí partnerství AKT-EU, zvláště dle článku 9, e, který se týká právě lidských práv právního státu a řádné zprávy věcí veřejných. Úloha státu je zcela zásadní Dobrá zpráva věcí veřejných a transparentnost při zprávě finančních příspěvků budou klíčové prvky úspěchu dohody. Provádění dohody by mělo umožnit zlepšení situace lidských práv, pracovních podmínek, rovnosti pohlaví a vymícení nezákonné dětské práce v oblasti rybolovu na Madagaskaru, protože tohle tam je přetrvávající problém. Tato dohoda také by měla přispět k tvorbě pracovních míst, ke zlepšení konkurenceschopnosti, k diverzifikaci rybolovného odvětví na Madagaskaru. EU by měla podporovat své lodě, aby si najímala místní rybáře a aby dávali přednost e, rybolovným právům, které podporují zpracování ulovků na Eh, Madagaskaru. Madagaskar za tímto účelem také musí posílit svůj eh, daňový systém tak, aby bylo zajištěno přerozdělování daňových příjmů z rybolovu. Toto partnerství by také mělo zavést rámec financování, který umožní na mm, provádění výzkumu, zajistit dohled a bojovat proti nezákonnému rybolovu. Určitě bude zajímavé, jak eh, třeba z Evropského rozvojového fondu podporovat i toto. Já jsem rád, že 700 tisíc eur bylo vyčleněno právě na podporu rybolovných zdrojů na Madagaskaru. Tato částka by se měla vyřeš, využít nějak optimálně při podpoře malých rybářů, při obnově poškozených ekosystémů a při obnově populace ryb. Tato dohoda by také měla podporovat principy dobré zprávy věcí veřejných a transparentnosti u evropských lodí, které musí dodržovat pravidla pro každoroční hlášení. Tyto do- dohody jsou nezbytným nástrojem, které umožní občanům těžit eh, z celého světa těžit z postupného otevírání trhů a to potom může mít samozřejmě vliv i na rozvoj, tak aby globalizace měla takové humánní rysy. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Eh, chce se někdo vyjádřit? Eh, pan Neuser. Uh, thank you very Děkuji. Náš zpravodaj Louis Josef Manskur dnes nemohl přijít, takže jej zastupuji. Naše skupina sdílí doporučení zpravodaje. Děkuji Louis Micheli za tvé vysvětlení. Myslím, že si uvedl veškeré argumenty, které jsou nezbytné, aby bylo možné s dohodou souhlasit to doporučení zní tak, že bychom měli eh, tedy eh, zajistit eh, vytvoření nový, nového protokolu, který by zajišťoval do spolupráci rybolovou mezi EU a Madagaskar. Šlo by o udržitelného, udržitelné praktikování rybolovu, který by neohrožoval různé druhy ryb také jde o boj proti nelegálnímu, eh, nehlášenému rybolovu a o regulaci oficiálního trhu. V tomto kontextu je třeba poukázat na pokrok v oblasti práva dosažený na Madagaskaru, co se týče institucionalizace a, eh, institucionalizace a restrukturalizace eh, rybolovu také se e, posilují vztahy exportní a importní vztahy s Madagaskarem na základě evropských hygienických pravidel, které zajišťují ochranu e, spotřebitelů. E, politická situace na Madagaskaru se také zlepšila od roku 2013, kdy proběhly prezidentské volby. Tato dohoda i nadále poskytne pozitivní impulzy a zajistí optimální klima pro dialog a partnerství a pozbudí tak úsilí eh, ke zvýšení stability této země, tak jak je to předpokládáno v dohodě z Kotonu. Takže plně podporujeme stanovisko eh, zpravodaje. Merci, cher collègue. Děkuji vám. Paní Holboch. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Eh. Děkuji, Micheli, za tuto opravdu významnou zprávu v oblasti rybolovu. Pro nás e, zelené je tady e, problém. Minulý protokol e, v Madagaskaru, tam šlo o 200 tun žraloka, Tentokrát tato kvota byla zvýšena na 250 tun. Ptám se, na jakém vědeckém základě došlo ke zvýšení kvóty a jestli vůbec při těchto množstvích odlovu je možné zajistit populace žraloků. A vzhledem eh, tedy k situaci této populace, myslím, že by rybolov žraloků měl eh, ustat. Víme, kolik žraloků se skutečně eh, odchytá. Ten problém těch kvót žraloků je pro nás zelené zcela zásadní. V souvislosti s rozvojem se to také vztahuje ke koherentnosti politiky můžeme skutečně zaručit, že Indický oceán kolem Madagaskaru nebude pře loven, pře, eh, vlastně loven a nebudou poškozené, poškozena eh, důležitá životní prostředí. To je pro nás celá zásadní otázka. A dále eh, tyto rybolované, rybolovné dohody, které uzavíráme bilaterálně, a máme problém s tím, že ty populace ryb se stěhují na dlouhé vzdálenosti. A když uzavřeme bilaterální dohodu, tak je možné, že dojde k poškození těch populací ne kolem jedné země, ale kolem druhé země, ze kterou třeba takovouto dohodu nemáme eh, uzavřít. Takže by bylo potřeba se na to podívat obecněji a snažit se eh, zabránit tomu, aby bylo na, docházelo k nadměrnému vylovení některých populací ryb. Děkuji vám. A teď udělám slovo já sám sobě. Velice stručně tedy bych chtěla říct našemu zpravodaji, že má mou plnou podporu, pokud jde o toto stanovisko a EPP je také tedy nakloněno používání této dohody o rybolovu. Mělo by to přispět k hospodářskému rozvoji Madagaskaru, jak uvedl i zpravodaj ve svém úvodu. A teď eh, dostane rychle slovo komise, pan Daniel. Děkuji vám, pane předsedo. Za komisi bych řekl, že ten protokol, k němuž jsme dospěli v jednání s Madagaskarem, je protokol vyvážený. A doufám, že to bude ve prospěch jak Evropské unie, tak Madagaskarské republiky v oblasti udržitelnosti zprávy rybolovných zdrojů, v oblasti hospodářského a lidského eh, rozvoje Madagaskarské republiky. Tato dohoda umožňuje, aby 94 plavidel EU vplulo do madagaskarských vod. Ty aktivity těch evropských lodí eh, budou zahrnout v rámci eh, komise pro tuňáka v Indickém oceánu. To znamená nad rámec toho protokolu ještě podléhají pravidlům, které se projednávají na eh, této komisi, která zodpovídá za tu tuňákovité v Indickém oceánu a zvláště v jeho, jeho západní části. To znamená, veškeré eh, metody uchovávání rybí populace se vlastně projednávají na tomto fóru a potvrzují smluvními stranami. EU i Madagaskar patří mezi tyto smluvní strany komise. My jakožto EU a Madagaskar musíme se tedy držet těmi opatřeními pro uchování eh, populace. Pokud jde o udržitelnost, ten eh, rámec, eh, který je uveden v dohodě, umožňuje zajistit, že veškerá tato opatření budou řádně prováděna všemi aktéry a to i v madagaskarských vodách. Druhá věc, která se nám zdá důležitá, je to, že Madagaskar tak dostává prostředky, jak potvrdit své svou úlohu v té komisi pro Indický oceán a tak také posílit dozor. Je tam tedy eh, ta částka 700 tisíc eur, která je určena právě na dozor nad rybolovem na Madagaskaru. Další část této sumy bude také um, určena na zajištění dobrého zdravotního stavu ryb, právě těch ryb, které se pak třeba dostávají na evropský trh. Protokol tedy umožňuje posílit úlohu Madagaskaru kontrolu nad jeho vlastními vodami a kontrolu nad zprávou. Pak je tady tedy ten eh, také program té komise, který se týká boje proti nenahlášenému, nezákonnému a nekontrolovanému rybolovu. Madagaskar eh, má důležitou úlohu v tomto boji eh, při kontrole nad rybolovnými aktivitami v Indickém oceánu. Dále tento protokol také zohledňuje rozvojové úkoly nebo rozvojové výzvy před Madagaskarem. Část této odvětvové podpory je určena na podporu tradičního rybolovu. Některá opatření v protokolu umožňují zamezit eh, tomu, aby docházelo k nějakými Eh, spory mezi evropskými plavidly, které se budou pohybovat ve vzdálenosti nejméně 20 mil od pobřeží a mezi těmi malými eh, rybářskými loděmi z Madagaskaru, které budou vlastně rybařit v těch příbřežních vodách. Pokud jde o daňové eh, příjmy, které budou muset vlastně zdaní, které platí loďaři, to půjde na ministerstvo rybolovu což na Madagaskaru umožní státu zavést veřejnou rybolovnou politiku a politiku rozvoje e, rybolovného odvětví, jak kontinentálního, tak námořního. Ehm, na první rok používání protokolu se předpokládá, že jednak proběhne inventarizace celého toho odvětví tradičního rybolovu, protože na Madagaskaru chybí informace o počtu rybářů, počtu lodí, o e, množství úlovků touto formou rybolovu a zároveň snahou bude napomáhat těm tradičním rybářům e, v investicích do třeba zajištění bezpečnosti na lodích. A protokol by také měl umožnit Madagaskaru, aby vytvářel bohatství díky využívání jeho rybolovných zdrojů. Budou vybírány poplatky, finanční kompenzace za přístup evropských lodí do těchto vod. A také tam budou ustanovení, že e, vlastně madagaskarští námořníci budou moci působit na evropských lodích. Momentálně je zhruba 2,5 tisíce madagaskarských námořníků e, působí na evropských lodích a zhruba 50 z nich e, vlastně jsou z Afriky, 10% z nich je přímo z, Afri- eh, z Madagaskaru. Takže vidíte, že to bude mít přímý dopad na míru zaměstnanosti, ale má to i nepřímé dopady. Tím, že se budou využívat eh, lodě EU, tak přístavy, přístavní služby ve velkém přístavu na Ehm, severu Madagaskaru budou využity, protože třeba ehm, španělské lodě na lov nějakou často tam eh, vlastně využí, budou využívat různé služby. Ehm, také tam vykládají značnou část eh, nákladu, i když větší část nákladu zatím vykládají na Eh, Seychelách, ale velká část se potom vrací eh, na Madagaskar, kde je zpracovatelská továrna, vyrábějí se tam rybí konzervy, a ty, mm, takže to bude mít vlastně také nepřímý dopad i na tuto aktivitu prostřednictvím tedy těchto přímých a nepřímých dopadů a prostřednictvím různých opatření Eh, si myslíme, tato dohoda pro období 2015-2018 by měla být prospěšná a měla být eh, jít ku prospěchu obou smluvních stran, takže taková je tedy informace ode mě, pane předsedo. Chci jen eh, doplnit za DGDFko. Chci upřesnit, že Madagaskar je jedním z našich důležitých partnerů při regionální spolupráci, která byla vytvořena před několika lety a v rámci programu DEVCO máme velký regionální program, který se jmenuje program Smartfish a týká se e, řízení rybolovu v Indickém oceánu na regionální úrovni a je tam část sledování populací, ale také část, která se týká přímo e, spolupráce zemí proti nelegálnímu rybolovu a Madagaskar dává k dispozici své plavidlo, které dohlíží nad oblastí a kde se plaví současně Seychelané a další příslušníci regi- regionu. A tento program vznikl z iniciativy DG Mare a nyní je zapracován do programu spolupráce financovaných eh, z programu DEVCO v Indickém oceánu. Když dovolíte, já jsem neodpověděl na otázku paní Bush pokud jde o hranice odlovu žraloků. Tyto hranice neexistovaly, měli jsme interní ustanovení, které mělo omezit na 200 tun meze pro rybolov eh, žraloků v oblasti Madagaskaru. A s Madagaskarem jsme se zabývali v protokolu pro rok 2015-2018 po vyjasnění druhu o kterých hovoříme, zejména na mečouny a žraloky. A to, je, to se týká tedy zejména tedy pobřežního rybolovu mečouna. Máme seznam zakázaných druhů a jdeme nad rámec ustanovení, které předpokládá Komise pro ochranu tuňákovitých a v samotném protokolu je seznám tedy druhu žralokovitých, které jsou zakázány pro odlov. Pouze dva druhy mohou být loveny a to jsou ty dva druhy, kde vědecká rada komise pro tuňákovité naznačila, že e, index dostatečnosti je poměrně stabilní, případně rostoucí. To znamená, že všechny ostatní druhy musí být e, opět vypuštěny do moře a rejdaři z Evropské unie mají kodexy dobrého chování, které se týkají právě vypouštění těchto druhů, které ne, nemají být přechovávány na palubě. Ta, ta hranice 250 tun vychází z výpočtu odlovu v minulosti, v letech 2007 až 2013 a my jsme převzali veškeré údaje deklarované našimi plavidly v letech 2013 a těch 250 tun odpovídá průměru tohoto odlovu, který byl ověřený Evropskou unii a také Madagaskarem. S tím, že abychom mohli spravovat zdroje u oceánských žraloků v Indickém oceánu, bylo by vysoce žádoucí a to Evropská unie zastává pravidelně při jednání komise pro tuňákovité, abychom tato opatření schválili na subregionální úrovni a ne pouze pro Madagaskar. Bylo by žádoucí, aby všechny smluvní strany se dohodly na přísném dodržování odlovu žraloků a nejenom na úrovni deklarace. V Indickém oceánu se odhaduje, že polovina odlovu je zážitostí neevropských eh, plavidel. A tady neznáme ani druhy. A u některých druhů je ta situace velmi problematická. A tyto, tyto druhy se nesmí lovit a pokud jsou uloveny, tak se musí vypouštět a zachovat živé ve vodě. A řada evropských pracovišť se zabývá těmito otázkami a protokoly by měly zaručit trvale udržitelné provozování pobřežního rybolovu u Mečouna a Žraloka s tím, že většina těchto plavidel má, má zařízení pro odlov eh, tropických druhů tuňáka a nikoli žraloku. Máme v madagaskarských vodách zejména eh, pobřežní rybolov z Reunionu a z jiných ostrovů. Děkuji komisi za tyto informace. Dám slovo zpravodaji. Děkuji skupinám, které podporují návrh stanoviska a chci hlavně poděkovat zástupcům DEVKA a komise za kvalitu a vyčerpávající a konkrétní charakter jejich odpovědí. To vystoupení bylo pozoruhodné. Chci skutečně poděkovat za jejich spolupráci a za jejich přispění a nemám, co bych dodal. Důstojní zástupci našich institucí bez zbytku odpověděli zástupkyně skupiny zelených. Děkuji, milý kolego. Skončím tím, že připomenu, že zde nejsou možné pozměňovací návrhy. Jde o schvalovací postup Evropského parlamentu. Hlasování našeho výboru proběhne při jednání DV 1 června. Tolik k tomuto bodu. A nyní navrhuji, abychom přešli k bodu 17 pořadu jednání. Donc je reprends, nous allons aborder le point... Takže se pustíme do bodu 17 pořadu jednání. Jde o řešení kořených příčin krize uprchlíků v subsaharské Africe. Přispění rozvojové spolupráce. Naše výměna názoru bude s panem Genetem, vedoucím mise v Bruselu z ICMPD, vedoucím programu lépe. Předposlední bod nás vrací k tragickým aktualitám posledních týdnů ve Středomoří. Před několika týdny zahynulo přes 800 lidí při potopení lodi u italských břehů. 2. a 3. května pobřežní stráž Itálie zasáhla opět a zachránila 6 tisíc migrantů. V úterý 40 umrtí a včera stovka migrantů byla zachráněna eh, italskými celníky a policisty. Tito nešťastníci bloudili 12 dní na moři. Vzhledem k významu tohoto tématu jsme se rozhodli zařadit tento bod na pořad jednání a Jde nám o základní záměr rozvoj zemí subsaharské Afriky, odkud přichází velký počet migrantů. A zdá se nám zřejmé, že pokud jejich, kdyby jejich země zažily méně chudoby, tak by se lépe rozvíjely. A také by bylo méně uchazečů k odchodu. Je třeba se řešit příčiny jejich utrpení a dát jim naději na nový lepší život v zemi původu a eradikovat chudobu. Tedy ty výzvy jsou četné, pokud jde o migraci a mnohorozměrný přístup je nezbytný. 1. dubna jsme společně uspořádali s výborem Libe výměnu názorů, která byla velmi poučná a týkala se vem a migrací. Abychom rozvíjeli naši diskusi, je tu pan Ralf Delesk, vedoucí Bruselského střediska pro rozvoj a jde o organizaci ICE PMD, jak už jsem řekl, a také zde vítáme pana Olega Kiritu ze stejné organizace, která spravuje programy a má na starosti operativní uplatňování programu MIE. Pan Genestu a Kirito, vítejte mezi námi. Pane Genesku, máte slovo, abyste uvedl naši diskusi a práci vašeho střediska. Máte slovo. Dobré ráno. Dobrý. Eh, eh. Dobrý den, děkuji pane předsedo a děkuji také poslancům Evropského parlamentu, že mě pozvali jako zástupce Mezinárodního střediska pro rozvoj eh, migrační politiky ICMPD. Stručně uvedu kým jsme a koho zastupujeme. Jsme mezinárodní eh, organizace, máme 15 evropských členských eh, států, nejsme tedy žádná skupina, která by hájila něčí práva. Jak jsem řekl, máme vlastní členské státy, a post, kterým poskytujeme služby a máme dárce. V zásadě se zaměřujeme na veškeré oblasti, které mají co dočinění s migrací, provádíme výzkum, budování kapacit a usnadňujeme politický dialog. Všechny ty tři aspekty jsou také významné pro dnešní dopolední téma. My jsme tedy zde mezi evropskými institucemi a jsme důležitým aktérem, který provádí Eh, projekty financované Evropskou unii v sousedství EU, ale i eh, v odlehlejších oblastech, třeba eh, v Africe. Evropská unie je naším největším dárcem. Tolik tedy k organizaci ICMPD. Já bych vás rád inspiroval k výměně názorů, na, které jsou velice relevantní. Jak už pan předseda řekl, jedná se o události ve středozemním moři a je pod a bude to něco mezi komentářem a návrhy eh, potřebných kroků. Ten eh, nadpis, tak jak to máme na pořadu jednání, tady se jedná o ty tři spojené pojmy hlavní příčiny, uprchlická krize a e, příspěvek rozvojové spolupráce. Hlavní příčiny a jejich analýza je velice důležitá. Pakliže ta analýza nebude správná, nepřijdeme s adekvátními odpověďmi. Takže zabývání se základními příčinami se neomazuje na pouhý výzkum nebo eh, obšírné komentáře tohoto jevu. Myslím, že když provedeme správnou analýzu, také dospějeme ke správným odpovědím. Co se týče základních příčin, ty je třeba definovat přesně a zamyslet se nad tím, jestli hovoříme o tom prvním, eh, první chvíli, kdy dojde k vysídlení a co to je tedy eh, situace uprchlíka, jestli se jedná o nucené vysídlení a jaké jsou další motivy, proč lidé odcházejí ze svých domovů. Také se nabízí otázka, co je to domov, když lidé odcházejí z uprchlického tábora, který třeba byl blízko jejich původního domova takže je třeba zcela přesně toto analyzovat, když mluvíme o základních příčinách a potom řešeních a odpovědích. Nebo jestli mluvíme obecně o příčinách, proč lidé uděl, učiní ten první krok a potom se dají do pohybu i z míst, které se měla stát jejich útočištěm. Brchlická krize ve Středomoří, když se podíváme na ta čísla od mezinárodních organizací UNHCR, co máme statistiky z členských států EU, pak je jasné a že je zcela legitimní hovořit o krizi uprchlíků a to je potřeba potrhnout, protože převážná většina těch, kteří se snaží překročit středozemní moře, spadá do této kategorie Tak tedy vypadá současná situace. My jako organizace se díváme na migraci a uprchlíky eh, poněkud šířeji. My se bráníme tomu ustrnout na nějakém popisu té momentální situace, spíš se snažíme dohlédnout i do budoucnosti a musíme tedy odpovědět že skutečně jde o krizi uprchlíků a zkoumáme její příčiny, ale zkoumáme i příčiny pohybu dalších kategorií lidí, kteří se vydali na cestu ze svých domovů. Takže bych rád řekl, že tato debata by se měla šířeji zabývat i těmi příčinami toho, proč lidé spadají do té širší kategorie migrantů lidí, kteří se dali do pohybu. A potom eh, tedy, jak může přispívat eh, rozvojová spolupráce. Může přispívat, není to jediné řešení. Financování je důležité, ale rozvojová spolupráce je více než jenom série eh, financování projektu. Jedná se i o dialog s, s občanskou společností na téma lidských práv a další témata. Zároveň rozvojová spolupráce nesmí nahrazovat zahraniční politiku. Udělejme si jasný obrázek o potenciálu rozvojové spolupráce návaznosti na otázku uprchlíků a jak mohou vypadat naše realistická očekávání pomoci uprchlíkům. jak tady ta situace vypadá z hlediska pozorovatelských organizací a také politického rámce. My máme rámec politiky globálně, co se týče rozvoje migrace, Nejenom v rámci EU, ale i OSN existuje globální fórum o rozvoji migrace a není třeba do příliš velkých detailů rozebírat ty takzvané jednotlivé události. Co je důležitější, když se podíváme na vývoj té debaty, tak je třeba říci, že ta debata o rozvoji migrace se dlouho eh, zaměřovala i na pozitivní eh, aspekty migrace, potenciál zasílání peněz domů, jak může diaspora eh, přispívat členové organizací v diaspoře ta debata se stává stále sofistikovanější, na migranty nahlízíme, na jak eh, subjekty i předměty eh, tohoto eh, rozvoje, jak na severu, tak na jihu. A to se odráží i v současné debatě o udržitelných cílech rozvoje a že migrace je vlastně hybnou silou rozvoje. Současná situace ve Středomoří ovšem spíše poukazuje na náklady a rizika migrace. Spíše ty negativní stránky migrace a tady nalézt odpovědi je mnohem těžší. Na úrovni EU rozvoj politického nebo rámec eh, politiky rozvoje je celkem jasný. Máme globální přístup k mobility, máme agendu pro změnu a závěry rady z minulého prosince o migraci a evropské spolupráci v oblasti rozvoje. Zvláště tyto závěry rady z prosince se dělí na dvě části. Za prvé, co to vlastně je migrace a té druhé části závěrů se specificky hovoří o potřebě koordinovaného přístupu pomoci a, a jasně je zde definován spoj mezi rozvojem a, a, e, a uprchlíky a vnitřně vysídlenými osobami. E, asi první návrh e, oblasti akce my jako organizace, jak jsem řekl úvodem, my se zabýváme i výzkumem a nezbytná analýza a pochopení příčin následků, jak jsou propojeny, jak je to vše složité, že potřebujeme pochopit motivace, hybnou sílu eh, migrace a násilného vysídla, vysídlování, protože si musíme připomínat, že odejít z domova, odejít ze své komunity není nic snadného. Lidé neodchází lehkomyslně, tak jak by to mohlo vypadat, když se podíváme na statistiky. Takže je potřeba správně pochopit ty příčiny a motivaci pro odchod z domova. Pakliže ta analýza nebude správná, nedospějeme ke správným odpovědím a tyto odpovědi hlavně nebudou odpovídat realitě, kterou máme před sebou. Tato analýza nás musí dovést k otázce, jestli rozvojová spolupráce v této chvíli je tou správnou odpovědí, anebo jestli by spíše mělo jít o intervenci zahraničně politickou, a nebo spíše v rámci prevence konfliktu. A k tomu se za chviličku vrátím. Je třeba je, je naprosto nezbytné tu otázku uprchlíků si dát na pořad jednání a hovořit o ní ve vztahu s rozvojovou spoluprací, ale nemusíme tím vždy dospět ke správné odpovědi, takže ta analýza je zcela základní. Jsou otázky, proč některé eh, osoby se dají do pohybu, když jiné tedy zůstanou v nějakém útočišti. Eh, jak eh, vlastně definovat pojem ochranného prostoru? jestli v ideálním případě by ta eh, ochrana eh, měla být poskytnuta lidem v blízkosti jejich bydliš, bydliště, třeba v subsaharské Africe, ale eh, co se týče třeba Sýrie a okolních zemí, tady je těžké najít řešení v tom bezprostředním sousedství zemí Sýrie. Ano, bylo by to nejlepší, jenže jednoduše řečeno ten region již je plný když se podíváte na situaci v Libanonu, Turecku, Jordánsku, možná, že to poněkud příliš zjednodušuji, ale je třeba se si uvědomit, že ta ochranná zóna vlastně kolem těch kritických oblastí je skutečně eh, plná. Zase analýza. Hovoříme o eh, pašování lidí, obchodu s lidmi, to jsou odlišné Eh, pojmy a často se někdy za, za, za, zaměšují. A dále, co určuje rozhodnutí lidí, jestli se dají do, jestli půjdou dále třeba z nějakých táborů nebo ne. My víme od výzkumníků a máme poměrně dostatek důkazů, že existuje vzájemný vztah mezi tím, kdy lidé odcházejí nebo se snaží zbavit extrémní eh, chudoby, že to má vzájemný vztah s, s mezinárodní migrací. Nejsou to ti nejchudší, které nacházíme většinou mezi mezinárodními migranty. Co se týče uprchlíků, tam ta situace může být třeba jiná. A určitě snižování chudoby je samostatným cílem, ale e, takový ten e, vztah, který by se nabízel, že lidé utíkají před chudobou a že to je jejich hlavní motivace e, dát se do pohybu, bylo eh, dostatečně prokázáno, že toto není tak jednoduché a závisí to na dalších vnějších faktorech. Takže eh, i když je ta situace složitá, nemůže nás to omlouvat eh, a nemůže to omlouvat nějakou nečinnost. A především jde o realitu, kterou máme před očima. Na tom závisí nejvíce. Ten první bod, který stojí za podtržení, i když máme rámec politiky, zase je migrace a mezinárodní ochrana, je potřeba si uvědomit, že to je více než kdy předtím součástí tedy rozvojové agendy. Závěry, eh, rady eh, a veškeré ty další aspekty, všechno to eh, vlastně zdůvodňuje, proč se musí otázka uprchlíků stát součástí programu rozvojové politiky. Eh, programy existují, když se podíváme na Evropský eh, fond rozvoje, jedenáctý eh, program rozvoje. Takže ty odpovědi již existují, i když se podíváme na nějaké pěti, desetileté období. Tady vystupuje význam regionálního dialogu, jestli se jedná spíše o západní Afriku, severní, severní Afriku, proces rabatu, otázky azylu mezi státy Evropské unie, Severní Afrikou, Západní Afrikou, součástí Střední Afry a částmi Střední Afriky. Maroku v červnu eh, proběhne tematické setkání o mezinárodní ochraně, to se bude konat v Rabatu v Maroku. tam půjde o to se zaměřit na tento proces a proběhne tedy výměna názorů mezi hlavními experty. V tomto kontextu ta reflexe musí eh, vycházet z reality a ne z nějakých eh, předsudků nebo něčeho podobného. Hovoříme-li o mezinárodní migraci, tak v africkém kontextu zase se musíme vrátit k rozvojové spolupráce. Kategorie jako je uprchlík a migrant, ty jsou důležité, zvláště s ohledem na právní rámec, ale někdy máme situace, kdy potřeby lidí lze rychleji uspokojit, když víme, o kterou kategorii lidí jde. A v rozvojové spolupráci přetrvávají problémy, které nejsou úplně jasné a já úmyslně to nabízím jako vstup širší řízení podle nás je zcela zásadní, když hovoříme o dobré správě, o mobilitě, regionální mobilitě ku příkladu, některých subregionech Afriky. Závisí na přístupu, abychom mohli s těmito pojmy eh, pracovat. Co se týče reality, jak už jsem řekl, jsou eh, závěry rady, kde se hovoří o tady příčinné souvislosti eh, vzniku té uprchlické situace. To není nic nového. Za poslední dva roky se začal objevovat eh, argument, že je potřeba tu rozvojovou spolupráci zaměřit na ty základní příčiny, na ty hostitelské komunity. A ta odpověď tedy se musí přizpůsobit této realitě. V tomto kontextu vítám iniciativu Evropské komise, ten takzvaný eh, regionální program ochrany. Teď se to nazývá regionální program rozvoje a ochrany. A to vítám. Další věc, která se nebude v praxi re snadno realizovat, když hovoříme o rozvojové spolupráci, nabízí se otázka, jestli potřebujeme projekty migrace a projekty pro uprchlíky. Jestli potřebujeme nazvat ty projekty projekt pro migraci, projekt pro uprchlíky. Patří, souvisí s tím i další odvětví zdraví, reforma trhu práci a další. To může být složitější pro dárce, ale je to opravdu nezbytné a nabízí to další vstupní body, než jenom uvažovat pořád v rámci tedy situace migrace nebo uprchlíků a že potřebujeme projekt pro uprchlíky nebo projekt pro migraci. Takže toto vlastně myš, myšlení, které propojuje tyto aspekty, máme-li i Eh, rozpočtovou podporu v rámci různých odvětví. Je potřeba toto propojit. Asi se o tom snadněji hovoří, ale ta realizace, implementace je mnohem obtížnější. Je potřeba, aby to v příslušných zemích také schválili příslušné orgány, ale to je přístup, kterým bychom se měli dát. Co se týče těch základních příčin, tady máme hostitelské země, hostitelské komunity, a je zcela zřejmé, že to je ten vstupní bod, kdy je možné poskytnout rozvojovou spolupráci a musíme se věnovat podpoře eh, úsilí vlády, eh, úsilí na úrovni komunity, podpora pro eh, traumatizované osoby, oběti obchodu s lidmi, na úrovni hostitelských zemí a hostitelských eh, komunit, které se ujmou populace eh, uprchlíků anebo migrantů. To vše je možné realizovat. Mobilita sehrává zcela zásadní úlohu ve velkých částech subsaharské Afriky. Je to vlastně životní styl. Když se podíváme na ty stavební kameny institucionálního rámce a politického rámce eh, v Africe, tak máte vlastně regionální ekonomické komunity, REXy, jako třeba máme v Africkém rohu a tak dále, v dalších regionech. My se domníváme, že na této úrovni je velice užitečné podporovat usnadňování regionální mobility a to je v souladu i s opatřeními z hlediska ochrany, ale ta de- desátý program I EDF, který před, ve spolupráci s ECOVASem 26 milionů euro, který se týkal různých aspektů obchodu s lidmi, eh, zprávy hranic, z takového hlediska, aby že vlastně neexistuje příliš přísná ostrá hranic. Někdy eh, hranice nejsou chráněny vůbec, ale vlastně správná ostrá hranic vůbec tam neexistuje. Takže toto je další vstupní bod pro zajištění mobility a prostoru pro lidi, aby se mohli pohybovat eh, ve snaze eh, si opatřit živobytí. Migrace za prací je důležitým elementem otázka mobility na té subregionální úrovni. Já bych ještě uzavřel eh, jednu věc, co se týče programu MUIR, o němž jsem měl hovořit. Je to program, který je financován eh, nástrojem pro eh, rozvojovou spolupráci. Teď jej realizujeme již šestým rokem. MUIR sní docela legračně, je to vlastně eh, zkušenost EU s migrací. Je to zcela jednoduché. Každá země, která vlastně využívá tento nástroj, může tady požádat o nějakou pomoc, vlastně malou, bez toho, aby příliš složitě administrativně vyplňovala plno formulářů a následuje eh, krátký postup, kde se potom zrealizují ty aktivity se zemí, která to požádala. Je to takový příklad nalézání správných odpovědí. Není to nic originálního, co se týče tématu, kterým se věnuje. Mohou to být témata různá, ale je to spíš mechanismus, který prokazuje, že je možné originálním způsobem nebo originálně myslet vlastně když uvažujeme o nástrojích a vytváření projektů, které je možné realizovat. Je to tady i e, ruku v ruce s pojmem vlastnictví. Když žádná žádost z té určité země nepřijde, tak tam nepůjdeme nic dělat. A v rámci tohoto programu také můžeme e, fungovat velmi krátkodobě, rychle. Někdy si na to lidé e, stěžují, co se týče nástrojů financování z EU, že to všechno trvá příliš dlouho, což je oprávněná stížnost. Tady to jde rychle, nastolí se politický dialog a pak se nabídne otázka, jestli je možné něco dělat. Takže tento nástroj existuje a když vlastně dostaneme žádost, tak můžeme rychle zasáhnout. A ta témata jsou různá, podpora pro eh, státní orgány, aby oslovili svou eh, diasporu, potom komesa, tady jsme spolupracovali na eh, řízení údajů, boj s ob, proti obchodu s lidmi. Takže existují různé příklady, co se týče programu MUIR, o tom bych mohl říci mnohem víci. Ještě jednou děkuji za pozvání a potom samozřejmě rádi odpovíme na veškeré otázky, které byste mohli. Děkuji, pane řediteli, za vaše vystoupení. Je to aktuální významné téma, které bude tématem naší rozpravy. A dám slovo kolegům. Než je pan Stýr. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme řečníkovi. Stručný komentář za sebe. Rád jsem slyšel pana Geneske, že politiky rozvojové pomoci nemohou nahradit zahraniční politiku. A to je někdy základní nedorozumění. Asi ne pro ty, kteří jsou více zaangažováni, ale velmi často, když nastávají tragédie jako ta, která probíhá ve Středomoří, tak je tu sklon považovat eh, rozvojovou spolupráci jako takovou kouzelnickou hulku. A my jsme eh, vděční za politická prohlášení a ještě vděčnější za politické kroky, pokud jde o financování rozvoje, ale myslím, že toto skutečně platí a není na výboru pro rozvoj, aby řešil nedostatek politické aktivity na evropské úrovni. K tomu máme AFET. Chtěl jsem jenom tuto věci zmínit. Za druhé, myslím, že je důležité, že jste zdůraznil skutečnost, že když je důležité pokračovat naší snaze o eradikaci chudoby, vazba mezi tím a migrací je často přeháněna. Vy jste oprávněně řekl, že významný podíl migrantů ve skutečnosti nejsou ti nejchudší. A když se podíváte na vlastní svědectví, tak zaplatili pašerákům 10 tisíc eh, euro. To je skutečně vysoký obnos. Představte si, kdyby tito lidé byli schopni investovat eh, tyto prostředky ve vlastní zemi. Nemohou tak učinit, protože by byli okradeni korumpovanými elitami ve vlastních zemích. Protože ve vlastní zemi prostě se nevládne správně. A měli bychom tedy přesměrovat naši rozvojovou politiku. A neříkám, že tu není žádná vazba, to by taky bylo nepřesné, ale myslím, že je někdy důležité se zabývat hlouběji některými realitami. Vy jste na ně poukázal za to vám děkuji. Děkuji, milí kolego. A nyní paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, přišla jsem pozdě, nemohla jsem najít tento sál a nevyslechla jsem začátek vašeho vystoupení. Já zasedám ve výboru LIBE v podvýboru pro lidská práva a mám na starosti zprávu o uprchlících migrace a lidských právech, takže tato tematika je důležitá a velmi mě zaujaly některé. Jste sdělil, tedy jak eh, řešit migrační otázku v rámci rozvojových politik. A to bylo také zdůrazněno na rozdíl od ustálených představ. Nejsou to ti nejchudší, včetně tedy ceny za cestu pro dalekou migraci je třeba mít eh, takovou vizi světa, která bohužel není ta, kterou mají lidé nejchudší a kteří den ze dne hledají prostředky k přežití. To je důležité zdůraznit. A vy jste také zdůraznil, že nedochází nutně k novým přesunům, a to je také významné. Je třeba také dbát afrického kontextu a kontextu jednotlivých zemí. Možná jste to zmínil, než jsem přišla, ale nezmínil jste problematiku rohu Afriky. A v evropských koncepcích eh, má eh, tato problematika stále rostoucí význam, včetně části částek, které jsou věnovány právě tomuto regionu. A uvedu příklad, v těchto zemích existuje tedy Eritrea. Víme, jaká je situace v Eritreji. Často se říká, že Eritrej je severní Korea Afriky, pokud mám správné informace. Tak program pro Eritreu byl strojnásoben ze 120 na 300 milionů. Při čemž bilance minulého fondu pro rozvoj vlastně snížila tuto částku ze 120 na 50 milionů. Jak je možné přejít ze 120 na 300 milionů? Co se s těmi penězmi udělá? A můžeme si představit, že je možné pracovat s diktátorem, jako je eritrejský diktátor, při zavádění efektivních politik na ochranu migrantů. Přičemž lidé prchají diktaturu této země. Tady myslím, že je to všechno naruby. A je to v naprostém rozporu s tím, co jste nám vysvětloval. A to mi v hrubých rysech vyhovovalo. Mám ještě dvě konkrétnější otázky. Vy jste zmínil otázku eh, integraci migrantů do místní ekonomiky. Velmi se zajímám o situaci v Tunisku. Tunisko je malá země 10 milionů obyvatel. A Tunisko přijalo milion libijských uprchlíků, 10% populace. Nejsou to čísla v Jordánsku, pokud je o Syrii, ale jak pomoci Tunisku? I vzhledem k velmi specifické situaci Tuniska, což je země, která jde příkladem v tomto regionu pokud jde o demokratickou transformaci. Hovořil jste o tom programu MIR. Je to program, který je zajímavý tím, že se brání tradiční byrokracii, ale je třeba jít cestou jednotlivých zemí a e, v těch zemích rohu Afriky, když e, půjdeme cestou jednotlivých zemí, tak nikdy nezískáme souhlas těch zemí. Je důležité pomoci e, malým místním projektům, vytvořeným nevládními organizacemi nebo jinými, a bylo by důležité zjistit, jak postupit ku předu v této věci. A možná, že jiné programy to dokážou. V těchto zemích bychom měli pomáhat právě takto těm, kteří potřebují ochranu nejvíce. Děkuji. Kolega Nauzer. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je velmi důležité, abychom ve výboru DEVE jsme se soustředili na otázku migrantů. Ve Štrasburku minulý týden jsme o tom hovořili a připomněli jsme si všechny osoby, které přišly o život. Deset dní předtím jsme měli minutu ticha v Bruselu. Zahali jsme takto naše jednání já si kladu otázku, jak by měla vypadat naše evropská politika. Nemůžeme eh, každých 14 dní po takové katastrofě se scházet v parlamentu a tiše si připomenout tu tragédii a potom přejít k pořadu jednání. Došlo k mimořádnému samitu hlav státu, bylo dobré, že se rychle sešli, ale závěry z tohoto jednání 28 jsou velkým zklamáním. Já jsem ve Štrasburku dostal, přijal čtyři skupiny návštěvníků, kteří mi vytýkali neúspěch Unie, pokud jde o migrantů a přílivu uprchlíků. A kladu si otázku, co můžeme udělat zde, v našem výboru, a zda bychom nemohli mobilizovat všechny členské státy a říci, že třeba zrušit eh, vnitřní hranice a vytvořit vnější hranici. A pan Cameron učinil určitá prohlášení během, během volební kampaně a řekl, že Royal Navy by mohla být zmobilizována, aby pomohla uprchlíkům, ale nikoli, že by je odvezla do Velké Británie a ponechat je v Itálii, to skutečně znamená naprostý, naprostou absenci demok- eh, solidarity. Příkladnou zemí a jednou ze vzácných zemí, která mobilizuje 0,7 svého rozpočtu pro rozvojovou spolupráci, v tom je tato země příkladná. Přicházím z Německa a v 15 posledních letech přes střídání jednotlivých vlád se nám nepodařilo zlepšit naši situaci. Máme jen 0,4 rozpočtu pro rozvojovou spolupráci. A jako odborníci mezi sebou bychom měli více očekávat od našich členských států. Protože jinak nebudeme moci vyřešit problém migrace a uprchlíků. Samozřejmě existují další problémy, nedostatek zdrojů, chudoba, životní prostředí, mm, nespravedlnost, nedobrá úroveň veřejné zprávy, špatné ekonomické podmínky a elity, kteří si žijí nad poměry ve všech těchto zimích. Ale musíme za každou cenu revidovat naši politiku rozvojové spolupráce. Všichni slibují u nás, ale v které zemi je rozvojová spolupráce skutečně faktorem ve volbách. Je třeba lobovat aby, u občanské společnosti, abychom zajistili, že rozvojová spolupráce bude více prosazována, protože jak se bojím, že se nám nepodaří zlepšit situaci na politické úrovni. Musíme za každou cenu toto téma zařazovat do priorit, protože jinak nás problémy doženou a když se nám to nepodaří, když se nám nepodaří spolupracovat eh, s národními státy a s Evropskou unii, abychom mobilizovali tyto země a bojovali proti problémům no, paní Kabalos. Děkuji, pane předsedo. Já se zabývám migrací už od roku 86, kdy eh, ve Švédku jsem přijímala žadatele o azyl z Latinské Ameriky. A za tu dobu se toho hodně změnilo v oblasti politiky, v oblasti chování k těm příchozím a k důvodům těch eh, příchozích. A jsem tedy ráda, že tak tady hovoříme o základních příčinách, protože to už jsme dlouho nediskutovali. Nebo lidé, kteří eh, se rozvojem zabývají, tak ano, ale Obvykle mm, to není příliš vysoko na našem pořadu jednání. Myslím, že vy jste hovořil o pracovní migraci. To je velice důležitý krok. Umožnit pracovní migraci takovým způsobem, aby lidé mohli přicházet bezpečně a zákonně do Evropy a pracovat. Víme, že lidé, kteří k nám přicházejí pracovat, i pan Stýr řekl, že to nejsou ti nejchudší, Někdy jede společně celá nebo chce celá rodina, ale najdou prostředky jenom pro jednoho, aby jel do EU, do USA, který vyrazí a potom z toho platí třeba i studie ehm, a život vlastně celé rodiny eh, v té domovské zemi. A ty peníze, které se tam vracejí, ty jsou eh, často eh, vlastně objemnější částkou dohromady než celá rozvojová pomoc. Takže já si myslím, že to je také důležitou součástí rozvoje, že umožníme lidem přijet, aby mohli z té práce třeba pomáhat své rodině doma. To je velice důležité. Takže musíme najít i způsoby eh, bezpečné a legální pracovní migrace. Azyl, to je samozřejmě něco dočistá jiného, protože vy musíte odejít třeba kvůli válce, útlaku a musíme být všichni dohromady solidární aby zase tady byly i bezpečné a legální cesty pro tyto lidi. A pak bychom také měli hodně spolupracovat s diasporou, protože v Evropě je mnoho eh, skupin lidí, které pomáhají svým domovským zemím a mají prostředky na to eh, dostat se kamkoliv ve své zemi a je mezi nimi mnohem menší korupce, protože eh, oni třeba pracují na místní úrovni v nějakých menších organizacích a ta podpora se potom dostane tam, kam má a nezastaví se někde eh, po cestě. Děkuji. Děkuji. Pan Fronzulika. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za uh, tu prezentaci. Uh, Zdá se, že existuje řada evropských agentur, které ještě dobře neznáme, tato k ním patří. A pokud jsem to dobře pochopil, tak vy vlastně implementujete evropské eh, prostředky na migraci. Bohužel zatím nevidíme příliš mnoho výsledků migrační strategie EU. A mým osobním názorem je, že právě těch agentur je příliš mnoho daňoví poplatníci platí hodně peněz, ale výsledky to příliš nepřináší, zvláště tedy u některých agentur EU v různých oblastech. Ale samozřejmě očekáváme eh, více výsledků v migrační oblasti. Eh, Měly by k tomu právě přispět ty agentury. EU, myslím, nemá opravdovou strategii pro migraci a jsme mm, zahlceni migrací, migračními vlnami, které se eh, k nám valí ze středozemního moře. A samozřejmě migrace v Evropě eh, přichází třeba i přes rumunské hranice, bulharské hranice, zvláště tady ze středního východu a ze střední Asie. Každý den pohraničníci eh, informují o počtu lidí, které eh, zadrželi eh, na naší východní hranici, která je tvořena řekou. Bylo to tady zmíněno, že to vypadá, že evropští politikové a naše agentury se zaměřují spíše na účinky migrace a nikoli na příčiny, na ty základní příčiny celé té situace. Protože nakonec prostě musíme něco udělat, musíme eh, stabilizovat situaci v zemích, odkud pochází migrace a Evropská unie by také měla zavést opravdovou strategii stabilizace některých zemí eh, na, sever, na severu Afriky a na Středním východě prostřednictvím politických a ekonomických opatření. Rozvojová pomoc je samozřejmě velice důležitá na snižování chudoby, humanitární pomoc je také velice důležitá, ale stejně nakonec musíme eh, celou tu situaci vyřešit eh, pomocí politických a bezpečnostních opatření a také mm, pomocí hospodářských opatření, tak aby tito lidé mohli zůstávat doma a nemuseli migrovat. Musíme se o ty lidi postarat, musíme jim zachránit život. To je důležité, musíme udělat cokoliv eh, pro to, aby se tito lidé integrovali do Evropy, ale mám pocit, že také se musíme položit otázku, kolik lidí si můžeme v Evropě dovolit integrovat. Podívejme se na nezaměstnanost. V mnoha zemích EU je ta nezaměstnanost dost vysoká. A Měli bychom možná tedy zavést nějaké kvóty pro migraci do Evropy. Kvóty, o které se podělí všechny členské státy. Protože pokud nebudeme mít nějakou strategii tohoto typu, tak vlastně budeme stále bojovat jenom s těmi účinky a nikoli s příčinami. Potřebujeme si také definovat priority. Priority týkající se migrace v Evropě. Vy jste nezmínil příliš mnoho priorit. Já vlastně nevím, jaké jsou. Možná tedy byste měl, pane řediteli, eh, zmínit, jaké jsou ty priority třeba pro financování a podobně. A pro nás by bylo dobré pochopit, jaké projekty třeba jste prováděli eh, v těch 15 eh, zemích EU, které, jak jste říkal, jsou vašimi členy jak eh, to tedy probíhá. Samozřejmě bychom toho mohli říci ještě hodně, ale v neposlední řadě také eh, se musíme postarat o všechny ty lidi, kteří přicházejí do Evropy, ale musíme se také postarat o naše tradice, o naši kulturu. Já mám někdy pocit, že ten ta integrace lidí přicházejících do Evropy v posledních 30-40 eh, letech nebyla vždycky právě úspěšná. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo pan kolega Guerrero. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji uh, za tu prezentaci, za všechny ty informace. Já jsem bohužel vstoupil do míst samostatnosti až už v pokročilejší fáze jeho projevu. Nicméně chtěl bych eh, zdůraznit jednu otázku a položit eh, dotaz, eh, nebo poprosit, abyste více rozvinul otázku týkající se humanitární pomoci v oblasti subsaharské, v oblasti Sahelu. Tento výbor pro rozvoj a také parlamentní schromáždění AKP eh, několikrát eh, zopakovali, že potřebujeme globální strategii pro situaci v subsaharské oblasti. To znamená takovou strategii, která také zahrne eh, vnější politiku EU, ale zahrne i rozvojovou politiku, řešení humanitárních krizí, reakci Unie na politické konflikty v různých eh, konkrétních situacích a u různých vrstev obyvatelstva. Já jsem zpravodajem pro humanitární pomoc a jako takový jsem se setkal se zástupci UNICEFu, Červeného kříže a dalších organizací, které zdůrazňují eh, situaci dětí, žen, Eh, nebo také hygienickou a zdravotní situaci. V mnoha společnostech, eh, v mnoha zemích není odpovídající. My se musíme snažit tedy řešit situaci v subsaharské oblasti. To musí být nějaké společné koordinované úsilí, eh, které zahrne všechny politiky, Eh, všechny agentury a bude se tady spolupracovat s jednotlivými zeměmi EU. Eh, ta moje otázka eh, by byla takováto. Podle vašich zkušeností v oblasti, o které jste hovořil, co můžeme udělat, co můžete udělat vy, nebo co nám můžete poradit, pokud jde o úlohu Unie v prevenci pokud jde o pomoc s prevencí politických a válečných konfliktů, které stojí často u zrodu humanitárních krizí. A jakým způsobem můžeme koordinovat rozvojovou politiku a humanitární pomoc a najít tak lépe nějakou společnou cestu. Děkuji vám pan kolega Silva Pereira. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel jsem nebyl přítomen prezentaci, protože jsem byl na jiném zasedání a omlouvám se za to, že jsem tady nebyl od začátku. Nicméně eh, chtěl bych také tedy přispět svou troškou do mlína. Já se zabývám migračními politiky už dlouhá léta, zodpovídal jsem eh, za tuto politiku ve své vládě. Portugalsko má velkou tradici v přijímání eh, přistěhovalců. Je to tedy druhá země v mezinárodní klasifikaci eh, politiky integrace přistěhovalců. A chtěl bych zdůraznit právě tuto otázku. Koncepce migračních politik a řízení hranic v Evropské unii a i koncepce asilové politiky není v přímé pravomoci tohoto výboru. My především se zabýváme humanitární pomocí uprchlíkům. A ta souvislost, která existuje mezi rozvojovou politikou a politikou, mezi, politikou řízení migračních toků, to je také věc, která nás zajímá. U těchto dvou aspektů, tedy u humanitární pomoci a rozvojové politiky, reakce Evropské unie na krizi byla spíše zklamáním. Podíváme-li se jaká byla reakce rady na posledních jednáních, tak eh, základním eh, signálem bylo to, že prostě k tomu chtějí přistoupit tvrději, eh, k tomu řešení krize. Ale pokud jde o přijímání uprchlíků nejsou eh, státy ochotny dělat nic víc, eh, kromě záchrany lidí na širém moři. Eh, to znamená, rozhodli se spíše pro takový tvrdý přístup. Chtějí vlastně uzavřít dveře těm, kteří do Evropy chtějí přijet. A výbor pro rozvoj musí zdůraznit nutnost posílit tu humanitární složku v té evropské reakci. A tato složka bohužel zatím se velice opomíjí. Chceme-li zareagovat i s tou humanitární složkou, tak musíme uznat, že se nejedná o obyčejné migranty, ale o uprchlíky. A mně se zdá pochybné říkat, že možná ti, co přijíždějí na těch lodích, že vlastně nejsou chudí, protože eh, museli zaplatit spoustu peněz, aby se na ty lodě vůbec dostali. Ale pokud by nebyli chudí, Eh, před nákupem eh, těch lístků, tak teď už rozhodně chudí jsou, protože prodali všechno, aby si mohli tu eh, cestu zaplatit a vlastně přijíždějí jenom v tom oblečení, co mají na sobě, nemají nic, takže do, na, na té lodi potom už jsou skutečně chudí, jsou to uprchlíci. A to tedy znamená, že Evropská unie by měla zareagovat na krizi, která je krizí uprchlickou. To znamená, je třeba posílit eh, záchranné akce, ale zároveň také podmínky pro přijímání a uprchlíků a sdílení odpovědnosti v EU, tak abychom skutečně ty uprchlíky mohli nějak řádně přijmout. Druhým aspektem musí být rozvojová spolupráce se zeměmi původu. V současné situaci by Evropská unie měla především jasně říci, jaké jsou programy spolupráce se zeměmi původu těchto velkých migračních toků, jaké programy chceme realizovat v těchto zemích tak, abychom minimalizovali konflikty, které stojí u zrodu těchto migračních toků, jak moci s rozvojem těmto zemím. To musí být třeba politická opatření, ale také poskytnutí finančních zdrojů pro rozvojovou spolupráci. A už se dostávám k závěru, pane předsedo. myslím, že eh, dobrým eh, takovým průběžským kamenem bude konference v Addis Abebě a prostředky, které eh, přislíbí EU na pomoc a uvidíme, zda tady je schopna dostat svým povinnostem. Děkuji vám, pane kolego. Teď dám slovo zástupci komise a potom našim expertům, ale máme trochu spoždění, ještě nás čeká další téma následně a poprosím tedy komisi, aby eh, hovořila maximálně tři minuty a stejně tak naši experti budou mít maximálně tři minuty. Děkuji. Takže komise má slovo. Eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také výboru za tuto včasnou debatu. Skutečně v uplynulých několika let jsme dospěli ke koncentru, co se týče propojení eh, rozvoje a migrace. A co se týče skutečnosti, že dobře řízená migrace může mít pozitivní dopad na rozvoj, ale také, že když migrace a mobilita nebude správně zvládnuta, že rozvoj v partnerských zemích tím může utrpět proto také komise aktivně přistupovala k financování projektů, jejichž cílem je řešit tyto problémy tak, co, jak tematicky, tak i geograficky. To tež platí pro období 2014 až 2020 v rámci globálních výzev ta otázka základních příčin je složitá, protože eh, neexistuje jednotné řešení. Je řada příčin, proč lidé utíkají a je potřeba vzít v úvahu rozdíl mezi uprchlíkem, vnitřně vysídlenou osobou a ekonomickým migrantem. Co se týče uprchlické krize, tady je hlavním problémem konflikt, válka, občanský nepokoj, systematické porušování lidských práv, co se týče ekonomických migrantů, tady to propojení eh, migrantů s tím, co zde bylo řečeno, to je potřeba dále zkoumat, protože zlepšení ekonomických podmínek partnerských zemích eh, nemusí nezbytně eh, snížit pravděpodobnost migračních toků. Naopak v těch prvních fázích se tyto toky mohou naopak zvýšit, protože lidé jsou vždy ochotni eh, se snažit získat lepší živobytí. Takže tady budeme muset se snažit o další výzkum. Propojení mezi eh, rozvojovou spoluprací a námořní pomocí je důležitý, protože je stále více komunit eh, uprchlíků v produktivní eh, situaci 17 až 20 let a tady je rozvojová spolupráce nutná od začátku. My spolupracujeme s DG Echo na tomto problému a budeme se snažit něco vyprodukovat příští rok několik oblastí, o e, kterých se zmínili další řečníci, e, regionální rozvojové a ochranné programy, ty jsou důležité. Letos e, odstartujeme program pro Africký roh a Severní Afriku a důležitou složkou těch, to je důležitá složka těchto programů. Regionální procesy Rabat Khartoum ty jsou také důležité, protože zapojí eh, země původu a eh, transitní země, aby se ujaly i vlastnictví řady eh, otázek, kde potřebujeme jejich zapojení. Na závěr Externí spolupráce bude sehrávat důležitou úlohu při eh, řešení těchto problémů v nadcházejících letech. Máme k dispozici 82 eh, miliard eh, euro na vnější spolupráci, ale souhlasím s tím, že není to jediný způsob, jak tyto problémy řešit. Máme také prevenci konfliktů zahraniční politikou a další. A konečně eh, komise vydá politickou agendu v tomto směru 13. května, která holisticky se zaměří na všechny tyto otázky. Děkuji. Děkuji komisi. A omlouváme se za tu rychlost. Dám slovo expertům, abychom ukončili eh, rozpravu a odpověděli na otázky poslanců. No. Thank you very much. Děkuji. Nevím, jestli máte externí řečníky, kteří dokáží dodržet eh, řečnickou dobu, ale některé otázky zazněly. Otázky, otázka Eritreje, je eh, strojnásobení prostředků. Tady bych chtěl odkázat na to, co jsem řekl na začátku. Je třeba rozhodnout, rozvoj, zdá je rozvojová pomoc eh, správným nástrojem pro řešení určité situace. A já nejsem dostatečně informován o této situaci a o důvodech. Ale pokud došlo k tomu stronásobení, tak je třeba se zabývat argumenty, které vedly k tomu stronásobení. Tunisko. Plně eh, sdílím váš názor. Ano, Tunisko si zaslouží veškerou naši pozornost, pokud jde o Středomoří také z migračního pohledu. Pokud jde o citlivou rovnováhu mezi cíly v zahraniční politice a migračními záměry. Hovořili jste o integraci. Celá řada věcí se stala díky financování v Tunisku, spoluprací s tuniskými úřady a celá tato otázka je citlivá, ale díky správnému přístupu je, je možné spolupracovat s tuniskými orgány. A ještě více bychom měli zdůrazňovat spolupráci s Tuniskem. Je to proveditelné, je to také náš záměr. Pokud jde o prevenci konfliktu, to je obor sám o sobě. A radit v tomto směru asi není správné, ale pokud jde o úlohu Evropské unie na řadě míst eh, lokálně a celosvětově, Evropská unie by měla vést diskusy. Evropská unie by měla být přítomna v terénu skrze delegace díky, a měla by zpřístupnit i finanční prostředky, nejen politické vedení. A schromážit jednotlivé aktéry a přimět partnery, aby spolupracovali. A neexistuje jedna organizace, která by měla všechny odpovědi a věděla, jak na to. Evropská unie může vést tyto snahy, ať už jde o prevenci konfliktu, ať už jde o migraci, to známe lépe. A existují také skvělé příklady. A je tu skutečně úloha pro silnější zapojení Evropské unie a aby donutila organizace okolo stolu, aby spolupracovali prevence konfliktu. Když se na to podíváme z pohledu uprchlictví a migrantů, tedy existují scénáře pro možné budoucí přesuny uprchlíků. Pokud eh, budou neúspěšné, tedy pokusy o prevenci konfliktu, a k jaké situaci dojde v oblasti migračních toků. To je také věc, která se bere v úvahu už od samého počátku a myslím, že i toto je otázka, která z migračního pohledu je relevantní. Souvislost, kterou komentoval zástupce Evropské unie, Evropské komise, humanitární činnost a rozvojová pomoc. Ano, není to nová diskuse, je to na stole a Některé snahy zde se rozvíjejí a je tu nový důraz oproti minulosti. Je třeba v tom pokračovat. A je tu humanitární společenství zúčastněných subjektů, které působí trochu jinak. A je zcela patrné, že tyto dvě skupiny si nevždy dobře rozumí a je potřeba určité kolice dobré vůle, která by se tím zabývala a je tu tedy také evidentní potenciál pro Evropskou unii, aby, se tím, aby právě tuto roli zastávala. A jenom skončím, už jsem překročil řečskou dobu, příklady, jak postupovat. Žádné výsledky, s tím bych nesouhlasil. Příklady co je třeba dělat. Pokud spolupracujeme s třetími zeměmi, například eh, legislativa o migraci, strategie pro migraci, zabývat se ochranou, pokud jde o oběti obchodování s lidmi, integrace a integrační opatření. To vše může být řešeno. A máte příklady z Evropské komise, když se podíváte na seznam toho, co se udělalo. Tedy říci, tohle to jsme vykonali a došlo k eh, menšímu počtu tragédií, to je jádro vlastně té kauzální řady. A samozřejmě potřebujeme mnohem více jednotlivých eh, proudů a postupů, a aby to mělo bezprostřední dopad na situaci ve Středomoří. A zahraniční politika další prvky sehrávají také klíčovou lohu. Ale velmi stručné komentáře a chci vám poděkovat za tuto možnost. A my jako pozorovatele eh, vývoje v Evropské unii se těšíme na jednotlivé názory a stanoviska, která se nyní připravují. Děkuji vám. Děkuji, pane řediteli. Myslím, že jste odpověděl na naše pozvání a není pochyb o tom, že tato diskuse se promítne do stanoviska, které připravujeme pro výbor Libe, politický přístup k migraci. Děkuji. Euh, Výborně. Takže se pouštíme do posledního bodu našeho pořadu jednání, který se týká potravné bezpečnosti a zemědělského rozvoje. Budoucí výzvy pro období po roce 2015. Milí kolegové, dospěli jsme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání a zde vyslechneme několik expertů. Jde o bilanci potravinové bezpečnosti a zemědělského rozvoje v rozvojových zemích a současně musíme lépe pochopit budoucí výzvy v této oblasti. Potravná bezpečnost, nebo jinými slovy, jak překonat hlad, je základním tématem, abychom mohli bilancovat rozvojová, rozvojové cíle milénia a rozvojové záměry v horizontu 2030. Máme téměř dvě hodiny a toto slyšení je ve dvou částech. První část pan Xavier Trusar, zastupující společné středisko pro výzkum komise. Ten nás musí opustit za hodinu, protože má další jednání, takže mu navrhuji, aby zahájil a předloží nám studii, která definuje základní trendy v potravinové bezpečnosti do roku 2030 a jak by tedy Evropská unie mohla reagovat na tyto trendy. Dále pan Kosta Stamolis z organizace FAO, OSN. A ten nám sdělí pohled z eh, národů z hlediska rozvojových cílů po roce 2015 a potom zareagují kolegové poslanci, položí otázky panu Trusárovi a Stamolisovi. V druhé části, která začne za hodinu, tam budeme hovořit o zemědělském rozvoji a vyslechneme pana Briana Baldwina z IFADu a pana Ignace Kusmana ze sítě nevládních organizací v zemědělství. Slovo má pan Trusán na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Děkuji vašemu výboru za pozvání Společného výzkumného střediska, aby prezentovalo studii o zabezpečení potravin. SVS je vědeckou službou komise, nemáme žádnou zvláštní odpovědnost za politiku, ale podporujeme politiky s různými vzhledy, včetně co se týče práce na Foresightu neboli předvídání. Globální zabezpečení potravin 2030. Já nastíním takový obecný obrázek eh, toho, jak eh, ta situace bude vypadat v tomto časovém měřítku. Já jsem měl příležitost předtím spojit s panem Stamulisem, a myslím, že naše prezentace se budou vzájemně doplňovat, protože já se zaměřím na globální obrázek a on to rozvede eh, tedy na té národní úrovni. My se zapojujeme v rámci Foresightu do tedy navazování na řadu studií, které byly provedeny. Zaměřujeme se na úlohu EU, vytvoření společné vize toho, co by bylo dobré nastavit si jako cíl pro rok 2030. Hlavní výzvy a příležitosti, které vyplývají z této vize a také nastavení priorit pro budoucí rozvoj politiky. Jako je to s Forsightem vždycky, je to participativní proces, máme více než 100 expertů, kteří se podíleli na této práci a do, dopracováváme se k koncenzu na této vizi a na jejich dopadech na politiky. Takže ve zkratce, kdybych chtěl vlastně eh, stručně popsat hlavní sdělení, které vyplynulo z této práce, tak je to tak, že do roku 2030 zabezpečení potravin se týká hlavně tedy nakrmení eh, planety, takže se jedná o globální odezvu na měnící se a rostoucí poptávku a bude potřeba toto řešit nejenom jako systemickou, eh, systémovou výzvu, ale také jako příležitost pro EU. Je to změna paradigmatu. Nedívat se na zabezpečení potravin pouze jako na problém, ale také jako na řešení v některých oblastech. A co se týče dopadů na politiky, z těch závěrů vyplývá nutnost širší průřezové spolupráce mezi různými oblastmi politiky, lepší integrace těchto politik. Jak vypadá tato vize? Do roku 2030 a vidíte, že ten obrázek je poněkud eh, růžový, protože vize je vždy založena na nadějích ale, a vychází z určitých ale realistických předpokladů, Eh, transformace zemědělství eh, k intenzifikaci udržitelnosti, pozitivní prostředí ve venkovských oblastech, vyváženost toho, jak přispívají místní, národní a globální trhy k nakrmení planety pomocí lepší zprávy a také vidíme vzdělanější a schopnější spotřebitele, kteří se zaměří, zaměřují na výživové hodnoty a udržitelnost. Takže ta vize pro rok 2030 neznamená, že bychom si mysleli, že do roku 2030 se zbavíme podvýživy. Doufáme, že se podaří ji významným způsobem snížit ale i tak budou existovat zřejmě oblasti, kde bude docházet k podvýživě. Jak budou vypadat evropské politiky? Prozatím vidíme, že se víceméně shodují tedy s transformací zemědělství. Evropská politika se hodně zaměřuje na transformaci zemědělství, zvláště v zemích, kde je nízké zabezpečení potravinové a také je zde soulad tedy s cílem dosažení lepšího venkovského prostředí. Další pozornost je potřeba asi věnovat propojení rozdílu mezi trhem a obchodem. To znamená, jakým způsobem zorganizovat nějaký fungující systém ve spolupráci s místními, regionálními, národními a globálními trhy, které by měly sehrát svou úlohu a jak by měl vypadat přístup na ten trh. Další aspekty, kterým je třeba se věnovat, jsou změny v poptávce, Ta změna poptávky bude dynamická a to je potřeba politikou lépe ošetřit. Takže co se týče těchto výzev eh, a jejich návaznosti eh, na politiky, tady jsme byli nuceni se podívat zvlášť na ty výzvy, zvlášť na příležitosti. Za prvé jsme se zaměřili na výzvu, eh, která se vlastně vztahuje k obchodu a trhům. Ten předpoklad, ze kterého vychází ta vize, to je předpoklad vlastně růstu na mezinárodní úrovni, řekněme 3%, 3% a pokračující liberalizace obchodu se zemědělskými produkty a službami. Je to něco, čím jsme si jisti, ta liberalizace nefunguje příliš dobře. Zemědělství je senzitivní eh, odvětví ve veškerých jednáních obchodních. Dochází někdy k znárodňování nebo regionalizaci eh, obav o eh, zajištění potravinového, potravinového zabezpečení a potom jaký je vlastně vztah mezi vyjednáváním vlastně kompromisu mezi kvalitou a bezpečností potravin a potom také dopad klimatických změn. Dalším klíčovým faktorem, kterému jsme se podrobněji věnovali, je eh, dynamický vývoj poptávky. Ta poptávka se mění vzhledem k tomu, jak probíhá rozvoj v různých částech světa. Eh, rychle se v Asii a Africe rozvíjí nová střední třída a to bude znamenat novou poptávku po mléčných prostředcích, mase a tak dále. A dalším jevem je urbanizace. Do roku 2030 odhadujeme, že více než 60 populace země bude žít ve městech a dokonce až 65 v Ázii, což zároveň bude způsobovat nové typy potravinové nejistoty a ale také nové způsoby pokrytí tedy těch, té poptávky po potravinách. Když se podíváme na současné stanovisko Evropské unie, tak je potřeba ustoupit od tedy cílů, tedy zacilování se nad, na oblasti Eh, které trpí eh, nedostatkem potravin ke globální situaci a globálním systémům a vytvoření eh, soutržné globální reakce. To znamená, že nejde o to se zaměřit výlučně jenom na tu část populace, která trpí podvýživou, i tak bude přetrvávat specifické úsilí se těmto problémům také věnovat, ale musíme se dívat na situaci obecně a zamýšlet se nad úlohou Evropské unie, eh, unie při, poskytnutí, eh, při poskytování výživy celé planety, planetě do roku 2030 neboli voláme po lepší soudržnosti politiky. Rozvojová politika musí být propojená s politikou obchodu, zemědělství, vnějších vztahů a musíme se snažit hlouběji pochopit výzvy urbanizace, zvlášť co se týče potravin a zabezpečení dodávek potravin a lépe umět zareagovat na dynamicky se měnící eh, poptávku po potravinách. Poptávku, která bude řízena eh, zaměřením na výživovou hodnotu a udržitelnost. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Eh, nyní má slovo pan Stamules, také na 10 minut. Dobré ráno. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům za možnost hovořit o důležitých otázkách potravinové bezpečnosti a ohledně toho, jak chceme strategicky přistupovat k chronickému hladu. Moje prezentace se netýká tolik globálních trendů, ale spíše výzev na úrovni jednotlivých zemí jak se vlastně tedy zhostit otázky ehm, zajišťování potravin. Pan Trusel říkal, že to je taková průřezová věc a nám jde vlastně o stabilitu eh, využívání potravin, jak tohle všechno tak nějak průřezově řešit, abychom lépe bojovali proti hladu. Můžeme se na to dívat z hlediska partnerství mezi FAO a EU a, a možná pokud mi zbude čas, tak o tom pohovořím. Samozřejmě e, pan Trusart už o tom hovořil a výzvou tady tedy je e, výzva, která není globální, ale výzva řešení otázky na úrovni jednotlivých zemí. Můžeme hovořit o chronickém hladu a o politikách a veřejné zprávě. A abychom byli schopni se podívat na to, jak všechny tyto výzvy se um, lépe dají přetavit do otázky řešení zajištění potravin. Ta výzva tedy je především v převedení závazku jednotlivých zemích na konkrétní kroky, tak aby se zrychlil pokrok se zajišťováním potravin a výživy a potřebujeme tady konzistentní přístup k politikám a veřejné zprávě. Byl jsem požádán, abych řekl, jaká je situace. Podle posledních údajů, které mám k dispozici, za dva týdny budeme mít ještě novější údaje, ale eh, v loňském roce stále asi 805 milionů lidí trpělo chronickým hladem a to nepřihlíží eh, k lidem, kteří hladoví kvůli nějakým naléhavým situacím. Tady mluvíme skutečně o tom chronickém hladu a nedostatku eh, kalorií u těch lidí. Většina hladových žije v rozvojových zemích. A tato kalorická nedostatečnost klesá z, na 13 2,5 v rozvojových zemích v poslední době. Takže byl zaznamenán pokrok, to je jasné. A pokud jde o pokrok k směrem k mezinárodním cílům v oblasti hladu. Tady to záleží na tom, Eh, jaký cíl hodnotíme. Pokud se podíváme na rozvojový eh, cíl tisíciletí číslo jedna, který se eh, zaměřuje na snížení podílu hladovějících populaci, tak naše odhady jsou, že se tomu cíli velice blížíme. V let letos na celosvětové úrovni by tedy mohl být tento cíl dosažen, ale jsme třeba daleko od cílů, které byly stanoveny v roce 96 světovým summitem pro potraviny. pokud jde o pokles lidí tak to hladovějících od roku 92 do roku 2015. Tady vidíte tu zelenou linii, tu skutečnou situaci a velice se liší. Navíc pak tady je ještě širší problém eh, podvýživy. Máme zhruba 171 milionů dětí mladších pěti let, eh, které trpí chronickou podvýživou. 140 milionů lidí eh, mají podváhu a to je přetrvávající problém. Další věc je, že samozřejmě omezování eh, hladu je nerovnoměrné podle oblastí. V oblastech, jako je subsaharská Afrika, Jižní Asie, eh, tam jsou daleko od plnění cílů v oblasti hladu a také vlastně pokulhávají i v tom pokroku k rozvojovému cíli tisíciletí. letí a ta situace je velice různorodá podle jednotlivých zemích. Některé, v některých zemích se situace dokonce zhoršila. Ale je třeba také vědět, že některé země splnily ten rozvojový cíl tisíciletí. 25 zemí dokonce se ještě e, eh, dokázaly vlastně překročit ten, ten cíl, pokud jde o snížení hladovějících do roku 2015. Tady je tedy změna toho obrázku, pokud jde o podíl hledovějících podle jednotlivých oblastí. Vidíte, že se to více přesunulo do Jižní Asie a subsaharské Afriky, ale to je dobře známé. Zároveň krize s cenou potravin a s rychle se měnícími cenami potravin také znamená další výzvy, pokud jde o zajištění potravin. Po roce 2008 jsme začali být znepokojeni budoucností potravin, protože se objevovala vlastně nejrůznější fora, kde země, regiony, přijímající země, darcovské země přijímaly závazky, aby se zajistilo, že lidé budou mít co jíst a že se omezí počet hladovějících. Eh, někteří by možná by mohli říct, zapomněl jste na to nebo na něco jiného, ale naším cílem nebylo tady zahrnout eh, všechny ty závazky, protože eh, pak tady jsou také rozvojové cíle tisíciletí, které se také týkají hladu, ale chtěla jsem tady vlastně zdůraznit, že ty závazky byly přijaty, závazky na omezení hladovějících. Například iniciativa Zero Hunger Eh, to byla, to byla třeba v Latinské Americe nebo v Karibiku, pak tam to byla iniciativa bez hladu, v Africe to byla, bylo prohlášení z Malabo. A tyto iniciativy eh, vlastně obsahují i časové lhuty, do kdy se má ten cíl dosáhnout, většinou je to rok 2025. Musíme být upřímní. Já vím, že v diskusích často jsou lidé skeptičtí, nebo sarkastičtí, eh, říkají, že neustále se pořádají takováto globální fora, ale kde se jenom vlastně tlacha. My jsme jiného názoru. Samozřejmě nic z toho není právně vymahatelné, nicméně eh, podporuje to řadu záležitostí. Například společné pochopení otázky vytvářejí odpovědnost. Některé tyto mechanismy mají i monitorovací složku, kde ta země sama informuje o pokroku, jaký učinila. Země se zavazují k použití určitých eh, zdrojů, vlastně ve spolupráci s partnery, s, eh, jsou tam dárci, příjemci, kteří se vlastně zavážou, jak budou postupovat. Dále to také usnadňuje konsenzus o politických a institucionálních otázkách a e, také ty závazky podporují výměnu znalostí a poučení. Velice důležitá věc je, že to je příležitost pro ty, kteří chtějí vidět, co ta země e, dělá, aby to potom se vlastně z toho poučili a, a měli, bylo to pro ně taková příležitost, třeba i politická příležitost e, učinit něco obdobného. Pokud jde o podporu rychlejšího pokroku na úrovni jednotlivých zemí, tak je třeba vlastně vytvořit takové prostředí, které proto bude příhodné. Je to trochu něco jiného, o čem hovořil pan Trusar. My si myslíme, že co chybí, je konzistentní systém, kde se vlastně eh, bude eh, ta otázka objevovat průřezově všude. Má to čtyři pilíře. Jednak to jsou politiky, programy a právní rámce. Je třeba eh, dobře zajistit vytvoření takových odvětvových politik, které budou, jejichž nedílnou součástí bude právě zajištění potravin proto je třeba, aby to fungovalo na úrovni jednotlivých zemích a zatím tomu tak není. Jsou odvětvové politiky, které třeba mm, o tom hovoří, ale nejsou tam ukazatele, monitorovací mechanismy, aby se mohlo sledovat, zda to skutečně funguje. A někdy tam třeba není začleněno zemědělství, takže vlastně ta základní složka tam není. Pak je to také otázka závazku ehm, k poskytnutí dostatečných finančních a lidských zdrojů, aby se učinil pokrok. Dále koordinační mechanismy, mechanismy veřejné zprávy, tak, aby se tyto politiky zaměřené na ehm, bezpečí potravin skutečně objevily. V některých zemích to ještě chybí. A konečně rozhodování o politikách a programech nevždy vychází z nějakých vědeckých důkazů, což je také důležitá věc. To znamená, že tyto čtyři pilíře, o kterých hovoříme, jsou pro nás způsob, jak ty výzvy na globální úrovni můžeme řešit formou nějakého integrovaného rámce na úrovni jednotlivé země, který bude zahrnovat i urbanizaci, klimatické změny a podobně. Provedli jsme revizi situaci v některých zemích v rámci SOFI 2014 a podali jsme tedy zprávu spolu s VFP a IPA o, o těch zjištěních. zjistili jsme, že některé z těchto mechanismů třeba existují v zemích, ale jenom na papíře a prostě nějak se na ně nenavazuje, nefungují. A důležité tedy je, zda ty politické závazky existují i k posílení veřejné zprávy jednotlivých odvětví, tak aby se zúčastněné strany mohly na to dobře zaměřit. A o to tam vlastně jde prostě vytvořit příhodné prostředí. To je posílení právě kapacit veřejné zprávy k zaměření, eh, se zaměřením na zajištění potravin. EU v partnerství s FL se tedy bude snažit vytvořit program ve skupině zemí, asi 20 až 25 zemí to bude, a tam by se právě měly řešit tyto nedostatky. Mělo by se tedy jednat o posílení e, vlád a e, sektorů, aby mohly vytvářet sítě pro zajištění potravin. Samozřejmě zajištění potravin je důležité pro EU a EU je zase důležitá pro zajišťování potravin, to všichni dobře víte. Partnerství, o kterém se tady jedná a má být brzy podepsáno, by mělo vytvořit podporu pro silnější a explicitnější politické závazky v oblasti zajištění potravin výživy a udržitelného zemědělství a měly by se rozvíjet kapacity na úrovni zemí a možná i nějakých regionálních útvarů pro tento účel. Jedná se tedy o pákový efekt, který potom bude vyvolán v jednotlivých zemích, kde každá země má tedy své nějaké politické silnější a slabší stránky. A já už jsem přetáhl čas, omluvám se za to, pane předsedo. Takže tady je poslední obrázek. <coughs> Cílem je to, o čem jsem hovořil předtím. Mluvil jsem o nedostatku konzistence v politikách a veřejné správě. A nám tady tedy jde o zaměření se na odvětvové politiky a problematické rámce pro zajištění potravin a udržitelné zemědělství se zvláštním zaměřením eh, na příspěvek k výživě. Chceme eh, také řešit eh, vlastně schopnosti lidských zdrojů a organizační kapacity pro zajištění potravin. A také chceme veřejnou zprávu, která bude inkluzivní a která a zajistí i koordinaci zúčastněných stran. Doufám, že budu mít ještě čas zodpovědět eh, otázky k této iniciativě. Tady ještě vidíte moje závěry. Eh, pokud jde o tendence ve snižování počtu hladovějících, máme tedy dobré zprávy, jak globálně, tak na úrovni jednotlivých zemí, ale stále to není dostačující. Eh, stále ještě se nám nepodařilo úplně vymítit hrad, eh, hlad. A myslíme si, že vlastně to, že se zase věnujeme zajišťování potravin, je příležitostí pro nás všechny učinit v tom pokrok. Zaměření na zajištění potravin a výživy je příležitostí i pro posílenou činnost na úrovni jednotlivých zemí na základě těch čtyř pilířů, o kterých jsem hovořil. A potom také je tady klíčová role politik a politika veřejné zprávy při urychlování pokroku. Merci, merci. Děkuji. Slovo mají poslanci. Nejdříve Kolega Veren má slovo. Budu hovořit finsky. První rozvojové cíle milenia je eradikovat extrémní chudobu a hlad. A tak, jak bylo uvedeno, došlo k určitému pokroku v tomto směru. Na podzim stanovíme nové cíle pro udržitelný rozvoj. A tady ambice budou ještě vyšší. Chceme vykořenit hlad jako takový ve světě a současně zvyšujeme naše cíle a ambice a chceme dosáhnout ještě více. A výzva v oblasti potravinové bezpečnosti jsou rostoucí roste počet lidí, kteří žijí na zemi, roste potřeba po potravinách. Kolega Deva předložil včera svou zprávu o zapojení soukromého sektoru do rozvoje a řekl, že v roce 2030 potřeba po potravinách ve světě se zvýší v roce 2030 o 50% a bude třeba navýšit zemědělskou výrobu. Do roku 2050 70%, případně 100%. Je potřeba tedy vyšší zemědělskou produkci 80 až 100%. Máme tu další výzvy, klimatické změny. Pěstování zemědělských podnik bude obtížnější a je těžké tyto změny předjímat. Urbanizace způsobí komplikace, protože města zabírají zemědělskou půdu a města se stále více rozšiřují a bude mizet stále více zemědělské půdy. Voda je využívána pro irigaci polí a ta slouží tak současně jako pitná voda. Chci se zeptat zástupců FAO, jaké jsou celostové odhady v tomto směru? O kolik se dá zvýšit výroba potravin celosvětově? Jsme schopni vyrobit dostatek potravin? A zástupci IFADu chci říci, že bychom se měli snažit zvýšit produkci potravin tam, kde je potřeba potravin a kde naroste poptávka po potravinách. A kde se také změní stravování. Tam by mělo být možné tedy zvýšit produkci potravin, aby bylo možné potraviny vyvážet. A zástupce FAO, případně pokud někdo z dalších účastníků chce komentovat tuto otázku, byl bych velmi rád, ale zejména by mě zajímal názor FAO. Zda budeme schopni vyrobit dost potravin. Dám slovo panu Gerencovi. Děkuji, pane předsedo. Jako účastníci tohoto jednání jsme lidé, kteří se zajímají o problémy, někteří jsou subjekty a někteří jsou pozorovatelé a my se považujeme za subjekty tohoto procesu, protože máme určitou odpovědnost jako výbor DV, vyjadřujeme se ke konzistentnosti jednotlivých politik. Vyjadřujeme stanoviska k dohodám či návrhu mezinárodních dohod. Mám na mysli dohody o ekonomickém partnerství. Vyjadřujeme se k plánování komise ve finanční oblasti a to se týká také podpory zemědělství v rozvojových zemích. Dáváme politické impulzy pro velké konference, mimo jiné o financování rozvoje v Addis Abebě a, a také konference v New Yorku, o které jsme připravili zprávu tak jsem tak trošku neuspokojen. Já bych uvítal určité vysvětlení. Hovořme konkrétně. Dohody o ekonomickém partnerství. Poslední dohoda, kterou uzavřela EU se západoafrickým regionem. Myslíte si, že tato dohoda je kontraproduktivní, anebo podporuje rozvoj zemědělství v těchto zemích? je tato dohoda součástí problému anebo součástí řešení? Dáváte zapravdu těm, kteří tvrdí, že e, snížení celních poplatků na vstupu u zemědělských plodin usnadní zemědělský rozvoj anebo poškodí zemědělský rozvoj? Myslíte si, že tato dohoda bere dostatečně v úvahu rozdíl v produktivitě mezi zemědělstvím těchto zemí a zemědělství severu. Vzhledem k tomu, že někteří tvrdí, že rozdíl v produktivitě může být v, znamenat rozdíl 1 ku 100 nebo 1 ku 500 u obilnin, přičemž ty rozdíly byly velmi malé v minulosti. Bereme v úvahu skutečnost, že při připravování těchto dohod e, specifické potřeby těchto zemí v oblasti zemědělství máte dojem, že ti, kteří uzavřeli tyto dohody, byli dostatečně informováni o dopadu, který považujete za pozitivní nebo negativní? Byli jste konzultováni jako FAO o dopadu těchto dohod na tyto země? Já to říkám se svou typickou drzostí. Pokud vás nekonzultovali, tak to je problém. A pokud vás konzultovali a vy jste to odsouhlasili, tak to je taky problém. Pouze pokud se vám podaří zde prokázat, že ty dohody jsou příznivé pro rozvoj zemědělství, kdo z vašeho pohledu by měl působit na jaké úrovni? Protože hrozí, že si budeme vyprávět stejné příběhy neustále budeme zde přednášet makroekonomické přehledy a my ty problémy známe. Další otázka. Říkáte, že země azijského jihu jsou ve špatné situaci. Hovoříte o nastupujících zemích nebo o rozvojových zemích? A které země máte konkrétně na mysli? Protože pokud jde o nastupující země, tak eh, budeme mít velký problém, protože ty země mají dostatek zdrojů, aby ten proces nastartovali a sami podporovali produktivnější zemědělství. Eh, rybolovné dohody. Jsou rybolovné dohody součástí řešení nebo součástí problému, tedy dohody mezi EU a africkými zeměmi? Těch otázek je už teď příliš mnoho a já bych uvítal vaše vysvětlení těchto aspektů, které jsou poměrně významné. Děkuji, milý kolego. Dávám slovo kolegovi Gererovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji přednášejícím. Já mám dvě otázky. Ta první, pokud si dobře vzpomínám, počet lidí, o něž se snížil počet tady těch chronicky hladovějících. Od počátku roku 90 byl eh, zhruba stovka milionů. Samozřejmě teď je obyvatel více, ale došlo tady ke snížení za 25 let a já si myslím, že komparativně to je nižší než eh, snížení chudoby, k němuž došlo. Znamená to, že tady je specifický problém chronického hladu, který je vlastně odolnější, který se hůře dá řešit než chudoba jakožto absolutní pojem. Tak by mě zajímal váš komentář k této otázce. A druhá věc, spekulativní krize se eh, surovinami jsme také zaznamenali na počátku 21. století a tyto krize vyvolávají podstatný nárůst chronického hladu nebo podvýživy v určitých oblastech světa, především tady samozřejmě v chudých zemích. A konečně, jaký je váš názor na využívání zemědělských produktů pro tvorbu nebo vytváření energie, to jsou různá biopaliva. Zda si myslíte, že to určitým způsobem může ohrozit zajišťování potravin v těchto uh, zemích. Takže samozřejmě, a tím končím, uh, jsou tady také ty spekulativní cykly, ale souvisí to také s veřejnou zprávou. Jak vlastně vytvořit takový systém veřejný, eh, veřejné zprávy, který by bránil spekulaci se surovinami, které potom ohrožují výživu mnoha lidí. Děkuji. Nyní kolega Dizeler. Děkuji. Die Kollegen schon gestellt. Mich interessiert, äh, wie erheben Sie Ihre... Položili. Mě by zajímalo, jakým způsobem získáváte vaše údaje, abyste mohl říci, že státy buď zvládají e, své cíle, co se týče e, rozvoje milénia, anebo ne. E, mnoho zemí v Africe je možné označit zeleně, to znamená země, které to do roku 2015 vládnou, ale to jsou eh, právě často ty státy, kde odkud lidé tedy po stovkách tisíců odcházejí, protože tam nenacházejí ani to nejzákladnější živobytí a zoufale se snaží přijít do Evropy, Nigerie, Niger, Mali nebo Etiopie. kde také dochází eh, vlastně ke kradení zemědělské eh, půdy, velké eh, zemědělské podniky a cizí investoři, třeba čínští investoři, vlastně se tam zmocňují půdy na úkor malých farmářů a často také slýcháme, že naši zemědělci v Evropě, kde nemáme žádný problém s podvýživou, spíše naopak, ti říkají, že tedy eh, chtějí bojovat proti hladu ve světě tím, že budou do těchto postižených zemí vyvážet zemědělské produkty, ale to potom vede právě k tomu, že malí eh, farmáři v těchto zemích eh, tím vlastně trpí, protože přicházejí o živobytí, o existenci. Už jsme slyšeli, že potřebujeme přístup, který nebude jednorozměrný, ale musí navazovat na rozvojovou politiku, zahraničně politickou, eh, zahraniční politiku a bezpečnostní politikou. Vidíte příležitost, že se to podaří formulovat třeba, eh, až se budeme zamýšlet nad udržit, cíly udržitelnosti pro 2015. Děkuji. Merci. Děkuji, milý kolego. Myslím, že jsme vyčerpali seznam poslanců a nyní dáme slovo panu Trusárovi, aby odpověděl na eh, tyto dotazy. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že většina otázek byla na kolegu, tak mu dám více času, aby odpověděl, ale chci jenom zdůraznit několik věcí, které jasně vysvítají z vašich otázek. Je zcela jasné, že v posledních letech jsme byli svědky v obchodních jednáních propojení rozvojových otázek, obchodních otázek, otázek udržitelnosti. A když eh, zmiňujeme, že třeba se dívat nad rámec zemědělské transformace u potravinové bezpečnosti, tak eh, je třeba vidět stále více, že rozvoj, rozvoj transformačních zpracovatelských aktivit, aktivit v oblasti služeb a politiky, které se zabývají výživy a spotřebitelů, budou mít vliv na celostovou poptávku, na schopnost bojovat proti hladu v rozvojových zemích. A postupně je třeba vytvořit a koncepčně se lépe připravit na tyto integrované politiky. Takže já podporuji přístup kolegy z FAO, tedy to, co se děje na evropské úrovni, tak se děje také na národní a regionální úrovni. A musíme najít takové koncepty, které umožní uh, smysluplnou diskusi když dojednáváme obchodní dohody, tak plně bereme na vědomí ty možnosti a příležitosti, které to znamená pro potravinovou bezpečnost. Není to asi jednoduché, není to jediné téma, kde je stále důležitější mít právě tuto schopnost. A je to věc, kde by Evropská unie mohla sehrávat klíčovou úlohu při podpoře v rámci vlastních postupů a také na mezinárodní úrovni právě toto. Takže je to klíčové pro EU, aby přispívala k úvahám, jak propojit různé politické cíle a dívat se skutečně na to, jaké budou dopady na ty politiky a ne sledovat pouze takový jednosměrný proces to je můj hlavní závěr z vašich dotazů. Pane si máte slovo? Děkuji, pane předsedo. To je opravdu mnoho otázek, nevím, jestli se mi podaří odpovědět na všechny, ale pokusím se odpovědět a uvidíme, jestli se ke všemu půjde vrátit. Globální perspektivy FAO vyšly v roce 2012 a teď je obnovujeme nebo hodnotíme dál. Když vezmeme rok 2005 až 2007 jako takovou základní dobu, tak potřebujeme vyprodukovat asi o 60 více potravin ve světě a příspěvek rozvojových zemí by měl být zcela zásadní. To znamená, podle našich očekávání by gro těchto potravin mělo být vyrobeno v rozvojových zemích, které by měly reagovat na poptávku. A měly by tedy tuto poptávku pokrýt z téměř 100 svou zemědělskou výrobou. To tedy odpovídá očekávané poptávce v roce 2015 na základě předpokladů, že tak, jak bude svět bohatnout, jak se bude šířit urbanizace, tak složení potravinového košíku a absolutní poptávka po potravinách e, stoupne. Třeba produkce e, obilovin stoupne, nevím o kolik, ale bude to vlastně i Eh, odpovídat eh, potřebě eh, krmit dobytek, protože se zvýší poptávka po mase a také se zvýší počet lidí, kteří budou mít zájem jíst rýži. Je možné tuto poptávku uspokojit? Problém je, že nalézt odpověď na takové otázky je obtížné, protože se musíme nejprve ptát, jaké kroky učiníme odteď do roku 2050, abychom Eh, třeba zastavili eh, pokles produktivity půdy. Víme, že roční růst produktivity výnosů je na 50%, na rozdíl od uplynulých 40 eh, let před rokem 2005 až 2007, což je pochopitelné, protože vlastně máme klesající ceny potravin a to nepřispívá tedy k inovacím v odvětví zemědělství a tak dále. Takže tato očekávání závisí ovšem na typu scénáře, který sledujeme. Jestli třeba změna klimatu bude mít minimální dopad do roku 2050, to znamená dopad zvýšení teploty, eh, se třeba projeví až po roce 2050, Samozřejmě nemůžeme přitom brát v úvahu dopad nějakých extrémních událostí. A co se týče zdrojů, tady je situace velmi zajímavá. Podíváme-li se na teoreticky, teoretické množství orné půdy eh, na světě, tak je to nějakých 1,5 miliardy hektarů. Do roku 2050 budeme využívat třeba ještě dalších 17 miliard eh, hektarů. A eh, rozvinuté země sníží tedy ten počet obdělávaných hektarů na rozdíl od rozvojových zemí, které značně zvýší až o 100%, ale 75 až 80% veškeré orné půdy je eh, v 35 zemích Latinské Ameriky a Africe, eh, Afriky. Takže tady je možná expanze této půdy, ovšem některá ta půda není v těch správných oblastech, některá ta půda je v marginálních oblastech a ekologicky senzitivních oblastech. Takže globálně ta čísla nevypadají tak špatně. Když se na ta čísla podíváme detailně, tak ta situace tak růžová nebudou, protože tady budou také určité ekologické faktory, které zabrání využívání všité orné půdy. Naším hlavním signálem při vypracovávání těchto očekávání je to, že je potřeba jednat teď, ať už se jedná o změnu klimatu a nebo tedy eh, zastavení poklesu výnosu a tak dále. Teď k západní Africe. Tady vás musím zklamat, protože FAO se nezabývá eh, vyjednáváním obchodu, my spíše pomáháme budovat kapacity, hodnotit dopady a tak dále. Ale je tady obecná otázka, která se týkala produktivity, že jo, jestli tedy eh, se eh, do toho obchodu pustí dva partneři, kde je veliký eh, rozdíl eh, v produktivitě, a nebo jestli jeden ten partner má, je v nevýhodě. Jestli tomu rozumím správně, tak bych odpověděl takto. Když se podíváme na produktivitu půdy, která odpovídá čísle, jak jsme si uváděli, to znamená o 100% víc eh, na severu, tak kdyby toto byl určující faktor, tak by vůbec nemělo k obchodu docházet, protože některé země budou všechno vyvážet a jiné všechno dovážet. Ale eh, jeden důležitý faktor produktivity je eh, příležitost a hodnota vstupu práce a také další takové obecné limitující faktory produktivity. Na každý pád budou vždy tedy ti, kteří na tom vydělají a ti, kteří eh, na tom prodělají v rámci jedné země, jednoho zemědělství. Otázka je, do jaké míry eh, může Evropská unie a nebo tamní vláda může vynahradit škodu těm, kteří vlastně v tomto závodě budou tahat za ten kratší konec provazu. Takže každé obchodní jednání eh, vždy bude obsahovat některé tyto otázky, některé tyto aspekty. Když hovoříme o Jižní Asii, ta eh, neklesá, ale nedaří se jí dosáhnout tak rychlého pokroku, jako některé ty regiony, o níž je eh, hovořeno. A to je důvod k obavám. Můžete to brát zemi po země, zem, a ta země, která má velké nárůsty, ku příkladu Afganistán. Tam víme velmi dobře, že tam je velký počet eh, hladovějících a roste. Potom třeba nárůsty počtu podvyživených eh, obyvatel v Pakistánu. Silný nárůst. Ten subregion jako takový nedosahuje takového pokroku jako jiné regiony, třeba východní Asia, Asie, kde se jim daří lépe. To je potřeba vysvětlit. A globální a subregionální obraz, ten třeba vlastně bude příčinou toho, že se někdo pokusí o nějakou lepší analýzu. Některé země trpí poklesem, anebo některé země také trpí přírodními katastrofami, protahovanými eh, krizemi, politickými boji nebo eh, ekologickými eh, prostředky. Co se týče potírání chudoby a hladu a cíle milénia, je pravda, že co se týče procent a prevalence, v chudobě už jsme splnili vlastně ten cíl rozvoje milénia rychleji, než se týče zabezpečení dodávky potravin. Také protože lidé, kteří trpí podvýživou a hladem, jsou ti nejchudší a vlastně zabere větší úsilí se z, toho, z této situace dostat těch hlavních, těch, těch slavných vlastně 1,25 dolarů na osobu na, za určité období na dolaru, a co se týče FAO a ceny, tady jsme zveřejnili eh, řadu eh, dokumentů, včetně stavu zabezpečení dodávek potravin na světě, jakou úlohu hrají spekulace v potravinových krizích. Já vím, že už musím skončit. To je správná otázka. Není pochyb o tom, že spekulace posílila cenovou volatilitu, která je způsobována jinými faktory, ale spekulace toto vše ještě zhoršuje. Totéž platí eh, pro obchod s biopalivy. Jak už jsem řekl, dochází k určitému. Eh, to, to, vlastně, to vlastně přispělo k nárůstu cen, ale kdo na tom vydělal, kdo na tom prodělal. Tady je potřeba přinést důkazy. Eh, čistí producenti eh, potravin a nebo energoplodin, ti na tom vydělávají. A ti, kteří jsou čistí spotřebitelé, ti na tom prodělávají, protože ty, eh, to navýšení cen vlastně se potom přenáší na chudé obyvatelstvo. Máme jasné stanovisko, co se týče Eh, vlastně mm, eh, krádeží půdy. My jsme jako organizace podpořili jednání o eh, odpovědných zásadách investic do zemědělství. A nejedná se pouze o půdu, ale o celý zemědělský systém. Ten může vlastně podporovat spíše zabezpečení potravin a stav zemědělství. Brian se hodně zabýval tím, tímto vyjednáváním a také byl autorem té původní verze a tohoto dokumentu. Může o tom říci více. Ohrožená, ohrožené živobytí. Ano, už nemá další čas možná můžeme pokračovat nějak soukromně v tomto dialogu. Odmlouvám se, pane předsedo. Velmi stručně, prosím. Ano, právě jste odpověděl, že nejste přímo zapojen do obchodních dohod. Souhlasím. Avšak, když se podíváme, jakých článků dohody GATT se týká jednání o ekonomickém partnerství mezi EU a zeměmi AKT. Je to článek 24. A připomenu, že ten článek byl, byl sestaven před půl stoletím a týkal se zemí, které měly srovnatelné ekonomické postavení. Každopádně nebyly poznamenány takovým rozdílem produktivity a ekonomické kapacity, které jsou typické pro dnešní stav. Tedy problém článku 24 je následující. Vycházíte z jednolité situace a dostáváte se do heterogenní situace a chcete uplatňovat normy Eh, homogeneity v různorodé situaci. A to nemůže fungovat. Ani se nedokážeme shodnout na výkladu článku 24 dohody GATT. A to je problém. Jako člen výboru DEVE bych rád věděl, kdo spolehlivým způsobem osvětlí skutečné potřeby partnerů při obchodním jednání mohli jsme dostatečně zohlednit zájmy afrických zemí při tomto jednání. A už jsme se rozhodli předběžně, když jsme vycházeli z článku 24 dohody GATT. A vlastně vycházet z tohoto článku již znamená eh, zvolit řešení a vnutit určitý systém srovnatelným zemím, když ty země srovnatelné nejsou. Takže tady je třeba vyřešit problém, který je systémový a myslím, že instituce jako FAO by měla v zásadě být konzultována u těchto otázek a také by nám měla sdělit své stanovisko, než politicky rozhodneme u takové dohody. K tomu, co jste říkal o spekulaci, to je pravda. Je tu nepřiměřenost mezi nabídkou a poptávkou a spekulace je oportunistický pohyb, který využívá této nerovnováhy a správně jste řekl z mého hlediska, že spekulace umocňuje ten problém, který vzniká i bez ní. Děkuji, milí kolego. Ano, chci jenom říci, že souhlasím s vaším naprosto validním argumentem. Došlo k drastickým zemím. A můžete, vyjad, můžete nějakým odůvodněným e, způsobem e, takové stanovisko sdělit za vaši instituci? Myslím, že tímto ukončíme naši diskusi. Děkuji expertům, děkuji za vaše vystoupení a odpovědi. Pokud FAO bude připravena odpověď, tak ano. Takže odpověď FAO na tuto otázku. Nemám podrobnou odpověď, kterou bych vám nyní sdělil. Omlouvám se. Děkujeme, tím tedy to ukončíme. Přejdeme k druhé části tohoto tématu a poprosím pana Briana Baldwina z Mezinárodního rozvojového fondu Agricord a pana Kuzmana ze sítě Agricord, aby se k nám připojili. Prosím. Je vais pas lire. Euh, de combien Il nous reste 40 minutes. 40 minutes. 47 minutes. 47 minutes. Donc on, on, on va continuer, alors... Takže budeme pokračovat. Já chci upřesnit, že máme spoždění 45 minut a budu neústupný, pokud jde o řečnickou dobu. Takže začneme a požádám pana Boldwina, aby vystoupil během deseti minut a potom pan Kusman také na deset minut. Prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za možnost vás dnes oslovit. Byli jsme pořádně, abychom hovořili o vyhodnocení nových výzev po roce 2015. Chtěl bych hovořit o nových výzvách a potom přejdeme k otázkám, hodnocení a jak, a jak je náš postoj. Ko, nejdříve kolega Murphy, kolega Murphy se posadí. Jaké jsou výzvy? Co se stalo v roce 2015? Co by pro vás mělo být důležité? Dojde k jednání o udržitelných rozvojových cílech. V letošním roce máme financování rozhodování v Addis Abebě a v, konečně v prosinci eh, bude jednání o klimatických změnách COP20. A to jsou výzvy pro oblast vědělství a potravin, ke kterým se musíme vyjádřit. Zejména co se týče eh, vyhodnocení situace a zmíním, eh, zmíním Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství. Jsme součástí systému OSN, ale půjčeme prostředky členským státům pro rozvojový pro rozvoj zemědělství a zejména pro odstranění chudoby v zemědělských oblastech. A financovali jsme zvláštní iniciativy v Africe, zejména pokud jde o současnou situaci, pokud jde o rozvojové cíle v roce 2015. Zabýváme se potenciálním cílem, který by měl být potvrzen, nakrmit všechny každý den bezpečnými potravinami a výživnými potravinami. A toto je bezprostřední otázka výživy, aby každý měl dostatek potravin, abychom mohli řešit, eh, abychom mohli řešit otázku nedostatečné výživy a také řešili problém obezity díky vysokému obsahu tuku a cukru v jejich potravě. A pokud chceme řešit tyto rozvojové cíle a pokročit kupředu, 978% chudých ve světě žijí na venkově. 750 milionů z nich, 63% se zabývají zemědělstvím a většina z nich jsou ženy. Takže výzva pro nás při řešení cílu rozvoje je rozvoj venkova tedy transformace venkova. A chci poděkovat předřečníkům, kteří navázali význam otázek poptávky z měst, protože je tu vazba mezi venkovem a městy. A já jsem hovořil s vládou Sri Lanky o programu rozvoje venkova, na kterém se IFAR bude podívat, podílet. Videj, vidějí vazbu mezi tím, co probíhá v urbánních oblastech a co probíhá na venkově. A mladí kteří žijí na venkově, to také vidí, protože pokud nenaleznou přejitosti na venkově, první věc, kterou udělají, je, že se přestěhují do měst. A o tom jste jednali u minulého bodu programu, tedy pokud nenajdou uplatnění i ve městech, tak se začnou pohlížet po jiné situaci, tedy transformace venkova. A jaká je výzva této transformace venkova? transformace, která navizuje na další výzvu, na tu investice. Potřebujeme více domácích a mezinárodních investic pro malé provozy a zvýšení produktivity, zejména pro ženy na, na, na venkově. Potřebujeme zaměstnanost a investice do drobného zemědělství, do marketingu zemědělských produktů, protože zemědělci nechtějí zejména mladí, tráví celý den eh, na poli. Pane Bordene, když jsem byl v Pakistanu, říkali mi, my chceme být eh, v oblasti, v oblasti elektroniky na, na, na venkově, nikoli na poli. A jsem rád, že je tu Ignacio, se kterým se spolupracujeme a je třeba také eh, zvládat rozvoj vesnic. Úloha žen na vesnici, nárůst financování, marketing rozvoj vstupu, infrastruktura, dodávka vody a zavlažování. Takže si můžete klást otázku, odkud přijdou finanční prostředky. V Addis Abebě nenaleznete odpovědi. Setkání v Addis Abebě eh, stanoví kritéria a parametry a pojmenuje některé problémy pro investice, protože investice v oblasti zemědělství jsou veřejné i soukromé. A tady se dostáváme k významu rozvojové pomoci a komentář týkající se tedy 7, 27% poskytnutých Spojeným královstvím a prostředků, které poskytuje Evropská unie. Ten, tyto oficiální rozvojové cíle jsou velmi důležité, protože je to financování veřejných statků, financování výzkumu a nenaleznu plodiny, které budou adaptované pro klima, pokud neprovedu výzkum. A musíme tedy více bádat a nezapomínejme na význam financování ze soukromého sektoru. A opět, když hovoříme o financování soukromého sektoru, musíme řešit některé problémy, tedy prostředí, které by umožňovalo něco takového pro soukromý sektor. A co brání penzijním fondům v Evropě, aby investovali v Africe. Jsou to rizika. Je to klimatické riziko, ale také politické riziko, které souvisí s exekutivou v těchto zemích. To musíme řešit právě takovým prostředím, které umožní tyto investice. A pokud jde o mobilizaci mezinárodního financování, je třeba um- umožnit i domácí financování. Musíme udělat více na úrovni jednotlivých zemí, abychom eh, otevřeli zdroje domácího financování. Řada investorů v jednotlivých zemích by investovala více do zemědělství, kdyby bylo příhodné klima pro investice, kdyby byla příhodná situace na trhu, tak by investovali i do této oblasti. K čemu se tedy dostáváme? Existuje potenciál u drobných zemědělců a musíme řešit otázku potravinové soběstačnosti, ale musíme také řešit otázku rostoucí poptávky po potravinách ve městech a kvalitních potravin, ne základních potravin, ale kvalitních potravin. Takže to jsou ty tři základní otázky. Co když drobní zemědělci, muži a ženy, měli přístup k službám, technologiím a podpoře, aby mohli zvýšit svou výrobu, zvýšit produktivitu, aby si mohli slušně vydělat? Co když budou napojeni na větší a výhodnější trhy. Co když tito drobní zemědělci budou, budou eh, dosahovat kritického významu rozsáhlejší informace? To je potenciál, který transformace venkova při správných investicích může přispět k řešení otázek poptávky po potravinách a potravinové bezpečnosti v městech. A tím se dostávám k poslední věci, kterou chci sdělit. Otázka partnerství. Nebudeme schopni řešit problémy, o kterých jsem dopadne hovořil, pokud eh, nezměníme úroveň partnerství, která má. Máme kvalitní partnerství se systémem OSN a nechci snižovat význam pařížské deklarace, která skutečně stanovila program význam dárcovské harmonizace, tedy a také vedoucí funkce jednotlivých zemí. Ale existují i nové výzvy, o kterých jsme dnes začali hovořit a já je chci zdůraznit. Partnerství mezi vládami. O tom jsme hovořili před chvilkou. Jak je důležité, aby politika byla konzistentní. A to je pro nás výzva, protože k tomu dochází, ale ve velmi omezené míře. Je třeba skutečně nastartovat zapojení jednotlivých spolupráce jednotlivých zemí skrze delegace Evropské unie, zastoupení OSN a prosazovat nejenom eh, politické vedení pro oblast zemědělství. Musíme se více zabývat spoluprácí jihu s jihem, tedy výnosy kávy v Brazílii, výnosy soji v Argentině jsou dosažitelné drobnými zemědělci v těchto zemích a měly by být dosažitelné i v Ázii a Africe. Je třeba prosazovat partnerství a spolupráci zemí jihu s dalšími zeměmi jihu. Musíme se také zabývat lepším partnerstvím se soukromým sektorem a netýká se jenom velkých společností, ale také domácího sektoru na úrovni jednotlivých zemí. A tady vaše vlastní delegace jsou na nejlepším místě, aby vedli tento dialog na úrovni jednotlivých zemí. A konečně potřebujeme partnerství s drobnými vlastníky půdy, protože pokud většina chudých světa žijí na venkově a většina chudých světa jsou mladí a ženy, tak musíme mnohem lep, mít lepší partnerství a lidé, tyto lidé by měli být schopni řešit problémy, o kterých dnes hovoříme. A tím končím, pane předsedo. Děkuji, děkuji za dodržení řečnické doby a nyní dám slovo panu Kuzmanovi. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já si vážím příležitosti hovořit eh, o iniciativách eh, pro farmáře, která zapadá do vaší současné diskuse a úvah. Moje prezentace nebude trvat eh, déle než 10 minut. Eh, ta prezentace se týká hlavně farmářů a jejich organizací. Eh, Brian hovořil o ambici IFATu a nám se zamlouvá, že se jedná o zabezpečení potravin pro každého člověka každý den. Z hlediska farmářů je tady podobná ambice která před 6 sedmi eh, lety jsme na Evropském světu farmářů řekli, že ambicí by mělo být, aby každá opravdová organizace farmářů v rozvojové zemi dostala nějakou, pod, rozvojových zemí dostala nějakou podporu. Co se týče iniciativ, které přispějí k jejímu posílení. A v rámci této ambice jsme vybudovali takový svaz, který spojuje farmářské organizace z devíti zemí Evropy, Kanady, Senegalu, azijské skupiny. Je to veliká aliance, která chce podporovat farmářské organizace v rozvojových zemích. Proč to činíme? Řeknu také, kdo se toho účastní. A proč to tedy děláme? Ze třech důvodů. Za prvé kvůli rozvoji občanské společnosti, demokracii a posílení stability v těchto zemí. Panmářské organizace jsou důležitým eh, komponentem eh, občanské společnosti a přispívají ke stabilitě eh, v zemích, které jsou považovány za tedy ne, nepokojné a citlivě. Za druhé, farmářské organizace se mohou přispívat tomu, aby farmáři dostávali lepší služby, umí vybudovat silnější vztahy se soukromým sektorem, s celým potravinářským řetězcem a tak eh, usnadňovat inovace. A za třetí, jelikož tyto organizace se skupují farmáře, kteří mohou být velice nestejní, co se týče přístupu ke zdrojům, toto tedy přispívá eh, k rovnoměrnější distribuci příjmů, umožňuje to eh, eh, politiku inkluze, politiku zapojování žen a mládeže a spojování farmářů ve spojené úsilí. To jsou tedy tři hlavní důvody, proč stále rostoucí skupina profesionálních organizací farmářů se zmobilizovala kolem těchto cílů. Vidíte tuto skupinu jak jsem řekl, je to 9 států, 12 různých členů. Je to tady silná Evropská aliance s ambicí koordinovat úsilí za tím jedním účelem. Chceme posílit farmářské organizace v rozvojových eh, organizacích. Co se týče jejich hlavních vlastních představ, my nemáme žádnou politiku v tom směru, co oni mají dělat. My si jenom myslíme, že tento faktor rozvoje je potřeba posílit. Je to důležité pro tamní vlády, pro důležité aktéry, kteří jsou zapojeni. Několik slov k tomu, jak to celé funguje. Jsou zde dva aspekty. My teď už máme určitou uh, historii za sebou a víme, že podpora pro organizace farmářů, hovořím tedy o historii vlastně průměrně za každý rok 200 až 250 farmářských organizací ve více než 60 rozvojových zemích. Takže to úsilí je skutečně obsáhlé. A z toho vidíme dvě věci. Za prvé, že přímo zapojeni do tohoto úsilí jsou v průměru více než 800 eh, tisíc rodinných farem. To má velký význam. Když se podíváme na číslo 800 milionů a, a takové, takový počet 800 milionů lidí, kteří se eh, na tom podílejí a stále by ještě trpěli chudobou a hladem, to je obrovské číslo. Je, jedná se o úsilí které skutečně oslovuje velké množství farmářů, posiluje jejich organizace, jedná se až o milion rodin, jejich rodinných příslušník, příslušníků. Takže to je velice hmatatelné a realistické úsilí, když se podíváte na jednotlivé země, zvlášť když si uvědomíte, že nevyvíjíme žádnou činnost v, eh, v Indii a třeba v Číně, kde jsou velké počty také eh, chudých farmářů a jejich rodin. Za druhé dopad. My už máme za sebou eh, slušnou historii úspěchů a výsledků. Došlo ke silné mobilizaci a aktivizaci na základě našich eh, činností. Vyplývá z toho, že když posílíte eh, produkci, takže skutečně můžete posílit příjmy a živobytí farmářů. Každý eh, rok už pět let eh, zveřejňujeme eh, kvantifikaci dopadů, pozitivních dopadů naší činnosti na jednotlivé farmářské rodiny. Za druhé, podpora farmářským organizacím je velice konkrétní cíl, který je měřitelný a můžeme se přitom dívat na hlavní kompetence farmářských organizací. To znamená, že jsou reprezentativní, že zapojují konkrétně své členy, že jsou vůči svým členům odpovědné, že mají relevantní odbornou kapacitu, že jsou schopné eh, farmářům poskytovat služby, které farmáři potřebují a že jsou inkluzivní. To vše lze měřit a my jsme motivováni díky naší úspěšné historii já jsem uvedl několik těch hlavních aktivit, které jsou, eh, které jsou podporovány v té své prezentaci písemné. Eh, za A, za A vzájemné učení se. Farmáři se učí od sebe vzájemně. To je důležité východisko pro naši práci a máme řadu pěkných příkladů i z evropských, kanadských, azijských a stále více eh, jižních farmářských organizací, odborníků, kteří získali tyto zkušenosti a využili je i k posílení svých kolegů v jiných zemích. Nějakých 200 až 250 farmářských organizací se tohoto uh, uh, účastní a stále více se zaměřují na rozvoj potravinového řetězce, na eh, sjednávání smluv, marketing, komunikaci se soukromým sektorem Veškeré tyto aspekty se berou v úvahu. Třetím aspektem je to, že nespolupracujeme s nevládními organizacemi. My podporujeme pouze eh, skutečné farmářské organizace, které mají členstvo. Ostatní zase spolupracují s nevládními organizacemi, ale ty dělají něco jiného. My výlučně tedy spolupracujeme tedy s eh, organizacemi farmářů, rodinnými farmami. Snažíme se zajistit eh, doplňkovost a synergii i s veřejnými programy. Bylo určité období, kdy vláda byla farmáři považována v rozvojových zemích za eh, nepřítele, ale farmáři tam i u nás eh, jsou si stále více vědomi toho, že vláda musí být aktivní a že vládní ministerstva musí být dostatečně kvalitní, aby se o ně farmáři mohli eh, opřít. My potřebujeme více podnikatelství na venkově, my potřebujeme rozšiřovat farmářské aktivity, aktivity co se týče zdravotních služeb, pojištění, zapojování žen i do dalších činností. Takže je tady takový příklon k takovému soudržnému pohledu nad rámec jenom zemědělské výroby a marketingu. A konečně je zde jasná tendence mobilizovat e, skutečné grantové peníze, protože ten náš základní systém je financovat farmářské organizace, ale pomocí grantových peněz mohou farmářské organizace i si sahnout na jiné zdroje financí, obrátit se na makrofinancující instituce, na banky, investiční společnosti které mají stále více specifické úvěrové linky pro drobné farmáře. Takže veškeré toto úsilí nyní probíhá, aby farmářské organizace a farmáři eh, tedy získali přístup i k, druh- i k dalším druhům financování. Tolik tedy k mému příspěvku, pane předsedo. Děkuji. Merci, merci pour... Děkuji za to, že jste dodrželi řečnickou dobu. A nyní má slovo pan kolega Vernen. Děkuji, pane předsedo. Téma, které tady projednáváme, po vyslechnutí předchozích expertů a teď tady jsme měli tedy příspěvky Agrikordu a IFADu a myslím, že to je velice důležitá diskuse a mrzí mě, že e, nás je tady tak málo, jenom asi e, čtyři do té diskuse a e, zbytek někde se asi povídá jinde. Zvláště Agrikor dělá velice důležitou práci, vlastně po které tady volal i zástupce IFADu. Skutečně se soustředí na úlohu toho zemědělského rozvoje a jeho významu. Musíme si uvědomit, že stále více lidí se stěhuje do takových megapolí, velikých měst a to je velký problém. Tato obrovská města z ekologického, sociálního nebo ekonomického hlediska nejsou nic dobrého. Vyvolávají mnoho problémů pro rozvoj a venkovské oblasti by se tedy měly více rozvíjet. Jak řekl zástupce IFADu, nej jde o to mít dostatek pracovních míst v zemědělských podnicích, spíše aby na venkově se objevovala i jiná pracovní místa. Máme takové příklady z průmyslových zemí, kde třeba eh, se na venkově usazují nějaké menší firmy, které potom poskytují služby pro zemědělce, eh, například eh, vyrábějí nebo opravují zemědělské stroje nebo zpracovávají zemědělské výrobky a podobně. A tímto způsobem také lze vytvářet pracovní místa a něco podobného by se mělo dít i v rozvojovém světě. Samozřejmě na to potřebují dostatečnou silniční síť a také zdravotnické služby na venkově, aby bylo možné, aby ti lidé na tom venkově zůstávali. Takže potřebujeme takový holističtější pohled na rozvoj venkovských oblastí, Neměli bychom se dívat jenom na zemědělství, ale dívat se na ten obrázek eh, v širším kontextu. Já bych se chtěla zeptat zástupce Agrikordu, jaké příležitosti vidíte pro eh, vlastně družstevní činnost na venkově. Jak můžeme pomoci s vytvářením více družstev, protože na to máme dobré příklady. A myslím si, že to je také cesta, jak eh, podpořit menší zemědělce. Přispívá to k zlepšení ziskovosti. A zástupce IFADu bych eh, se zeptal, jaká jsou vaše tři přání na náš výbor nebo na Evropský parlament. Jaké tři věci podle vašeho názoru bychom mohli udělat, abychom více podporovali rozvoj venkova a zvláště eh, tedy v těch rozvojových zemích. Určitě budete se mnou souhlasit, že bychom by se měli snažit zvýšit zemědělskou produkci, zvláště v těch zemích, kde roste poptávka po jídle, tak, aby vlastně ty země byly pokud možno třeba sobě stačné z hlediska zajištění potravin. Děkuji. Děkuji vám. Kolega Celer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za vaši přednášku a především za vaše zapojení. Zemědělská výroba v rozvojových zemích, tu je třeba zlepšit. Otázka, eh, co se týče vzdělávání tedy výrobců potravin, na to bych se chtěl zeptat, eh, spojovat síly. Někdy jsou soukromí majitelé eh, půdy eh, zatížení takových problémem, že se neradi spojují, ale tam, kde se to podaří, tak jasně vyplynuly výhody tohoto kroku, protože potřebujeme samozřejmě vlastníky půdy, ale potom, když jde o další krok, to znamená při výměnu informací a umístění zemědělských produktů na trh, tady je potřeba se spojovat. Já mám speciální otázku. Zemědělská výroba není stejná, závisí to na řadě faktorů, eh, počasí, klima a tak dále. Eh, jsou doby, kdy produkce roste, kdy je produkce naopak nižší a tyto výkyvy lze vyrovnávat pomocí skladování zásob. Není potřeba hned vše, co se vypěstuje, vrhnout na trh a tím snížit cenu. Je možné část té výroby uskladnit i v Německu až do nedávné doby. Vlastně jsme měli takzvanou potravinovou eh, rezervu, kde vlastně jsou skladovány eh, zemědělské suroviny, jako příkladu pšenice nebo se to tak dělalo ještě nedávno. Já mám na vás otázku, jestli třeba se počítá s takovými nástroji v rozvojových zemích, jestli by bylo možné tam něco takového používat eh, k vyrovnávání dočasných výkyvů eh, v množství výroby. To, co jsem eh, viděl do posud, kde to existuje, tam to bohužel bylo příliš krátkodobé, často, protože tam ty skladové možnosti vlastně nejsou tak dokonalé, aby umožnili dlouhodobější e, skladování, ale jinak vlastně je možné, jako příkladu obiloviny, bez problému skladovat dva až tři roky, bez toho, aby se nějak e, snížila jejich, e, jejich kvalita a tím je možné vyvážit nerovnosti ve výrobě. Děkuji. Pan kolega Gerenc. Děkuji. Já bych chtěl navázat na otázku pana Celera ohledně skladování zemědělských výrobků. Je třeba si uvědomit, že země Sahelu měly takovou politiku skladování, která je vedla k tomu, že skladovali ty vyrobené potraviny tři roky. To bylo ještě před koloniální érou a měli tedy takovou tu odolnost ještě předtím, než se ten termín vůbec zavedl. Teď žádné zásoby nejsou. A lidé na místě tehdy byli schopni si sami zorganizovat takovéto skladování a vytváření rezerv. My se teď snažíme ten systém znovu vymyslet, ale nedaří se to, nedaří se zajistit takovou to ochranu, takové to zabezpečení. A pak tady je ještě další jev. V těchto zemích lidé odcházejí z venkova a stěhují se do měst. U nás také, ale u nás tou příčinou je něco jiného. U nás ten exodus z venkova eh, byl dán tím, že ti lidé hledali si místo ve městech kdežto eh, tady v Africe opouštějí lidé venkov, protože tam prostě nemají co jíst a ceny placené zemědělcům jsou takové, že zemědělci se svým příjmem už nejsou schopni uživit ani sami sebe. Jak tedy nabourat tento začarovaný kruh? Jak jej eh, otevřít, eh, tento kruh? Jakou radu bychom podle vás měli dát těm zemím, aby narušili ten začarovaný kruh, aby Eh, prostě zemědělci si vydělávali více. Protože tu cenu je třeba nějak ovlivnit. Ten trh sám o sobě eh, nedokáže ten proces nějak spustit. Trh samozřejmě potřebujeme k vyvážení nabídky a poptávky, ale něco chybí na tom samém počátku. Jak tedy ten systém vlastně nastartovat? A také bych řekl, že to je prostě takový endogenní rozvoj, který nemůžeme vnutit zvnějšku. A aby byli lidé schopni vyrábět za zajímavou cenu, tak je také třeba, aby ti, co nepracují z zemědělství, ale také musí jíst, měli důstojný příjem takže nemůžeme eh, samozřejmě ztratit ze zřetele celý hospodářský rozvoj, který by této, eh, této země měl také vést k určité industrializace. Všechny země, eh, které dosáhly prosperity, musely projít fází industrializace. Bohatství tam jsou, těžební bohatství, suroviny, takže je možné tam ten průmysl nastartovat. Zároveň je třeba zajistit vzdělávání, odbornou přípravu Takže je třeba se eh, k tomu přistoupit konzistentněji. Nemůžeme ty problémy řešit nějak eh, odděleně. Děkuji vám, pane kolego. Nikdo další se nehlásí, takže dáme ještě slovo expertům. Nejprve panu Boldvinovi, který zareaguje na otázky, a potom panu Kusnátovi. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych využít toho luxusu, že budu odpovídat jako první. A pokud jde o tu finskou otázku, ta tři přání, to první přání by bylo, abyste pokračovali v tom, co děláte v Evropské unii. A sice to je míra financování, kterou poskytujete na rozvoj zemědělství a také ta vůdčí úloha, kterou máte. Eh, nech, neříkám to eh, nějak, protože bychom chtěli eh, dostávat více peněz, protože my tedy jsme financování EU, ale ta vaše vůdčí úloha je důležitá vlastně pokud jde o financování oficiální rozvojové pomoci. Uh, Více zemí v EU by mělo jít příkladem Spojeného království, které dává 0,7 HDP na tuto rozvojovou pomoc. To je, eh, určitě měli pokračovat. Eh, Německo teď bude předsedat eh, G7 a bude se snažit poukazovat na otázku potravin a jejich zajištění. Velice rád bych viděl, aby se to nějak odrazilo v tom, že EU bude podporovat a propagovat tuto prioritu, eh, kterou eh, Německo zřejmě hodlá nastolit během svého předsednictví G7. Druhá oblast, eh, ta s tím souvisí, tak jako vaše vůdčí úloha financování, takováto osvěta, je důležitý i soukromý sektor. A je třeba začít uznávat, že ty zemědělci potřebují vlastně nejen vzdělání, co spadá do veřejného sektoru, ale potřebují i pomoc soukromého sektoru. Takže ať už se jedná o práci ve Finsku, v Norsku, v Zambii, na Sri Lance, to jsou všechno stejní zemědělci, stejní lidé, co dělají to tež. A Byly tady diskuse o, o dalekosáhlých investicích do zemědělství. Na tom určitě můžeme pracovat, ale ještě bude potřeba učinit hodně pro to, aby soukromý sektor se zapojil do rozvoje zemědělství a aby začal zmírňovat ta rizika, která tam existují e, zatím pro ně v investicích do zemědělství. Nejedná se o mezinárodní investice, ale o tuzemské investice a právě tam Evropská unie a její zastoupení na úrovni jednotlivých zemí mohou sehrat úlohou. Mohou podporovat místní soukromý sektor a podporovat investice tohoto soukromého sektoru do zemědělství. A třetí oblast, o tom už hovořil kolega z FAO, to je konzistentní politika. To je také e, výzva na úrovni jednotlivých zemí. Nevím, jak jednoduché bude toto e, řešit mezi ministry ministry financí, kteří vlastně drží ty rozpočty, ministry obchodu, kteří vidí vývozní příležitosti, ministry zemědělství a ministry eh, pro rozvoj venkova. Tam je ale třeba zajistit konzistenci mezi jejich portfoli. A pokud jde o EU a její eh, zastoupení, může také přispět vlastně k hm, řešení této otázky. Vy jste zástupci parlamentu. Představte si, že byste měli volební obvod v Zambii, kde 70% lidí žije na venkově. Člověk by si mohl eh, položit otázku, proč zambijský parlament nehlasuje více v zájmu zemědělců. A vy to můžete vlastně řešit ve vašich rozhovorech s tamními poslanci. Pak tady byla ještě otázka pana Celera a otázka pana Gerence Samozřejmě, pokud jde o problém skladování eh, v jedné zemi nebo to, že se vlastně dodávají osiva do druhé země, to neřeší otázku. To jsou prostě jenom krátkodobé léky. My potřebujeme posouzení situace na, venkova, na venkově a potravinové situace. Jak říkal Ignác, eh, lidé, kteří bydlí na venkově, tady, v Africe, v Ázii, Oni se nezabývají jenom zemědělskými aktivitami, oni mají i jiné činnosti, jsou to třeba tesaři, zabývají se elektronikou nebo jinými činnostmi, eh, chtějí eh, získat nějaký příjem a my tedy k tomu musíme mít holistický přístup k venkovu, tak abychom řešili eh, tamní situaci. Takže tím skončíme, nechám ještě kolegu pokračovat. Děkuji. Nejprve k otázce družstev. O tom hovořil pan eh, Vajrinen. Eh, narůstá iniciativa k zakládání družstev eh, zemědělců. Zlepšuje se takto spolupráce ve formou družstev v posledních dvou, třech letech. Projevuje se tedy rostoucí zájem, rostoucí návrat k družstvům a takovéto organizaci činnosti. Celé to začalo zhruba před deseti lety, kdy eh, vlastně ehm, družstva ještě byla tehdy vlastně státem, ale to už se teď změnilo a teď se zakládají družstva vlastně jednotlivými zemědělci, dochází k nárůstu a je to tedy určitá strategie, které se teď místní zemědělci drží především kvůli otázkám marketingovým, smluvním. Také se někdy združují kvůli zpracování, kvůli přidané hodnotě, ale je to tedy taková nová epocha družstev. Máme celou řadu příkladů eh, různých plánů na podporu finančního řízení družstev, vzájemných výměn mezi družstvami. Někdy tam jsou i výměny s velkými evropskými zemědělskými družstvy, někdy s menšími, kdy samozřejmě eh, ta malá družstva také pak ještě třeba spojují do nějakých mezinárodních organizací. To, co říkal pan Celer ohledně skladování, to se zase vrací do návrhu zemědělských organizací ty skladovací strategie jsou určitě důležité, a to nejen z důvodu dobrého načasování a zachování třeba výrobku, než bude lepší tržní cena, ale také tady je vlastně e, důvod přidávání hodnoty, to znamená skladování kombinované se zpracováním nebo s e, transportem do jiných oblastí Eh, to je vlastně celá strategie, která souvisí s tím skladováním a často je to vlastně omezené místně. Většinou to neexistuje na třeba celostátní úrovni, nebo nespomínám si na takový příklad. Je to většinou záležitost třeba nějakého okresu, regionu nebo místa. Ale je to opravdu eh, strategie, jsou určité změny v této oblasti i v zemích EU, pokud jde o strategii, pokud jde o zprávu takovýchto zásob a možnosti zpracování. Tento rozvoj eh, městských tržišť také je eh, možností, lze vlastně přidávat hodnotu k výrobkům, které potom najdou odbyt v městských oblastech. Máme třeba příklady zemědělských organizací, které začínají zpracovávat rajčata na rajčatové čipsy v malých balíčcích a e, určitě v městech je pro toto odbyt. Otázka pana Gerence je pro mě asi nejsložitější. My e, jsme zjistili, když se podíváme na ten stav, který jste popsal, tak my z toho máme dojem, že organizace výrobců mohou postupovat pouze případ od případu a vlastně zacpat ty díry tam, kde trh selhává příliš. Vlastně Někdy to je ale nad síly těch eh, organizací, aby to nahradili a někdy to je i nad síly samotných států. Náš postoj je jednak hájit je prostřednictvím profesních zemědělských organizací v Evropě, hájit vlastně ta práva na existenci, právo jednat, právo na fungování Eh, ta organ, ty organizace producentů, to už je určitý úspěch. No a potom, když oni mají nějakou iniciativu, tak se snažíme jim být eh, nápomocní a postupovat prakticky. To znamená, i když se postupuje případ od případu, nebo jak říkal eh, Brian, i když to prostě tak nějak hasíte rok, dva, tak velice často třeba možnost prodávat rýži eh, rok, eh, dva roky na nějakém deregovaném trhu nebo chránit nějaký eh, trh před dovozem cibule nebo mm, cibulové sadby může být potom mm, prvořadým cílem. U všech činností, které podporujeme, mám pocit, že ale nemůžeme skutečně řešit gro toho problému, který vy jste zmínil. Tady totiž se hrávají svou úlohu obchodní politiky, vývozní politiky, zemědělské politiky. Takže to je otázka, eh, na kterou lze jen těžko odpovědět. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že mohu tedy eh, vaším jménem poděkovat panu Baldvinovi a panu Kusmanovi za jejich odpovědi na naše otázky. Děkuji vám. Vážení kolegové, tím se dostáváme ke konci eh, dnešního eh, programu. Mám pro vás ještě dvě sdělení. Náš výbor se už rozhodl, že věnuje zprávu z vlastního podnětu problematice zajištění potravin v Africe a partnerství se soukromým sektorem v této oblasti. To je první informace. A druhá informace, náš výbor uh, uspořádá workshop, který se bude týkat práv na potraviny a otázky vlastně pozemkového práva v Miláně. Bude to v rámci Expa 2015, uh, bude se to konat v říjnu a to těsně před Světovým dnem potravin. To jsou tedy informace, které jsem vám ještě chtěl předat. Tím se dostáváme k bodu 19. Nejsou žádné otázky různé, také nic. Takže bod 21. Příští schůze budou 11. května od 15 do 16.30, to je mimořádné zasedání našeho výboru, a 1. června 2015 od 15 do 18.30. A tím končím jednání. Děkuji vám za účast, kolegové a přátelé, a přeji vám příjemné odpoledne a děkuji také tlumočníkům, kteří nás doprovázeli už od včerejška. Děkuji.